Dobrý den, vítejte na zasedání našeho výboru a tímto zahajuji schůzi za tímto zahajuji schůzi a eh, možná si kladete otázku, proč jsem tady já, asi protože jsem nejstarším zde eh, a chybí nám zde předseda místo předsedové, takže proto předsedám. První bod. Dohodnout se na programu, to je náš úkol číslo jedna. Má někdo nějaké připomínky k programu? Takže kdo mlčí, souhlasí, dobře, přijímáme program. A druhý bod, to jsou sdělení, sdělení předsedy. Já mám pouze jedno malé sděleníčko a to chci vám potvrdit, že máme tlumočení eh, do všech a ze všech jazyků, které se nás týkají dnes minus jeden, ale zítra. To ale nechám na předsedu zítra a on vám řekne, který jazyk bude a který nebude k dispozici. Tímto, myslím, bychom mohli přejít. Zápis nemáme žádný, výborně, takže další bod programu, což je společná rozprava o mm, Horizontu 2020 a to půjdeme po blocích. První blok, to je paní, zpráva paní Riera Madurel. A, a potom tady máme ještě paní Carvalho, tedy to bude druhý řečník, dva řečníky máme k tomuto tématu. To znamená, že nejprve si vezmeme zpravodaje a příspěvky z pléna a mm, varuji vás předem, budu eh, přísný a pokud budete hovořit příliš dlouho, tak vás za to potrestám a přeruším tedy, takže dvě minuty, to je eh, vymezená doba. A samozřejmě s tím, že předseda může případně prodloužit. A bez prodlení tedy, hned pokud paní Riera Madbrel je připravena, tak může si vzít slovo. Děkuji, děkuji, děkuji pane předsedo. Hmm takže pan předseda mi připomíná staré doby. A jak jste řekl správně, máme málo času, takže dovolte bez prodlení, abych hned vám řekla, jaké máme eh, důvody. Mm, Jejich osm eh, důvodů, které vedly k pozměňovacím návrhům, které jste obdrželi, jsou to pozměňovací návrhy eh, k návrhu komise, tedy to myslím. První důvod, logicky, to bylo to byla krize a skoncovat s krizí, abychom eh, skutečně eh, skoncovali s krizí a také eh, Evropská unie jasně vsadila na znalostní ekonomiku. Nicméně Eh, ekonomický model, který potvrzuje strategie 2020, bude eh, tento model úspěšný pouze pokud budeme garantovat stabilitu eh, systému mm, výzkumu a vývoje, to znamená, co se týče lidských a finančních zdrojů. Takže tady je zcela nezbytné, aby Horizon 2020 rámcový program, aby zdvojnásobil rozpočet vyčleněný na sedmý program, aby byl vyšší. E, druhá proměnlivá podmínka, která se týká konkurenceschopnosti, jsou lidské zdroje. Bez vědců nebude nic, žádný výzkum, žádná inovace, žádný vývoj a nebudeme eh, eh, moci na čem budovat ekonomický růst, který si tak přejeme. Proto musíme zde předložit určité pozměňovací návrhy s cílem posílit naši schopnost nalákat, eh, udržet si a propagovat talenty. A proto zde máme ukazatele, které se týkají lidských zdrojů, to je základní předpoklad pro program Horizon 2020. A druhý nebo další důvod, eh, to je garantovat eh, skutečně kontinuitu eh, toho řetězce inovací. To znamená, jde o to hm, zajistit kontinuitu vědy, výzkumu, ekonomického rozvoje potažmo, což je krok správným směrem. To znamená, že zde Eh, když se podíváme na architekturu tohoto nového programu, tak eh, ta musí být taková, abychom nastolili rovnováhu mezi eh, tedy všemi těmi součástmi toho řetězce, tedy hm, věda, inovace, a aby to mělo hm, také náležité finanční zdroje z rozpočtu. Dále třeba integrovat ty různé etapy cyklu hm, inovace a proto je třeba zajistit lepší interní řízení prostřednictvím vytvoření sectorial steering boards, je třeba i podporovat multidisciplinárnost a vytvořit eh, eh, vytvořit tedy koncepci. Eh, a dále excelentnost. Je třeba zvýšit úroveň excelentnosti, to znamená vědecký základ v Evropě, a je třeba i podporovat budoucí vědce, což podle mého soudu zcela ospravedlňuje to, že je třeba, aby e, zde se zvýšily prostředky z programu. Dále řešit globální výzvy. Třeba pokud je o sedmý rámcový program, tak cílem, konkrétním cílem je energetika a zde došlo k významnému e, navýšení zdroj, zdrojů z rozpočtu, poněvadž to chtěl i Evropský parlament ve svých rezolucích. Kromě toho, podpora snižování CO2, tak jak to obhajuje Unie. Proto si myslíme, že je třeba zajistit, že dvě třetiny financování v rámci energetiky budou určeny na obnovitelné zdroje. Chci zde osvětlit, že zpráva v souvislosti s prioritou 3, tedy sociální společenské výzvy, zachovává strukturu, kterou navrhuje komise, kromě toho, co se týká eh, těch inovativních, inkluzivních společností jak se to nazývá. Takže je zde výzva nejprve pochopit eh, sociální změny ve společnosti v Evropě a za druhé je třeba chránit bezpečnost a svobody v Evropě a takto za prvé. Eh, sociální humanitní vědy eh, jsou také důležité a musí hrát klíčovou roli teď v době, kdy chceme přejít k takzvané inkluzivní inovativní společnosti. Naše pozměňovací návrhy tedy se snaží a to je náš důvod číslo 5, i eh, propojit hm, celý tento eh, program Horizon 2020 eh, i aby ty následující hm, rámcové programy hrály důležitou roli, pokud je o vědu a výzkum v Evropě, a to díky financování aktivit, které zmobilizují vynikající vědce a nápady, myšlenky. Toto je jedna z priorit této zprávy a proto je třeba hájit tyto výdobytky, tyto aky. Proto jsme podporovali i nadnárodní partnerské e, vztahy e, e, spolupráce a ve všech oblastech a i Eh, vůči určitým tendencím dělat škrty ve financování i vzhledem k tomu, že zde jsou problémy s určitými projekty. Je třeba tedy zachovat jejich dynamiku. Proto jsme navýšili financování těchto eh, aktivit, jako je program Marie Curie, jako je věda výzkum a to především jsme věnovali eh, pozornost i infrastructures a také i jsme stanovili konkrétní cíl a to je e, rozšířit excelentnost e, e, na celou tu osnovu sítě vědu, vědců a výzkumníků po celé Evropské unii. Ještě mi zbývají, pane předsedo, tři důležité důvody a zbytek nechám na diskuzi tedy, ale dovolte ještě jeden další důvod. Já bych nechtěla jsem já vám dám ještě pár eh, vteřin na konci možná závěrem, abyste se mohla vrátit k těmto bodům. A ještě vteřinu jenom, abych mohla poděkovat, poděkovat sekretariátu výboru, sekretariátu mé frakci a všem, kteří mě podporovali a pomohli na, s přípravou této zprávy také dalším stínovým zpravodajům z různých ostatních frakcí a i děkuji zpravodajům ostatních zpráv, které eh, jsou eh, vlastně součástí celého takového balíčku zpráv a děkuji všem tedy za Eh, příspěvky a děkuji za vaši eh, vůli, abychom eh, uspěli s touto zprávou. Děkuji i mm, radě, dánskému předsednictví, děkuji komisi, protože je to velice významná agenda a díky spolupraci všech doufám, že výsledek bude dobrý. Pan předseda přerušuje, paní Madurel, <clears throat> já to chápu já, eh, to, já mm, bych velice vám poděkoval, že jste zkrátila tu dobu, ale pokud o další řečníky, tak tam budu striktnější. Paní Kavarovi, máte slovo. Prezident. Uh... Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych ráda poděkovala nejprve kolegům, aby mě nakonec pan předseda nevypnul mikrofon. Mě spolu s ostatními stínovými zpravodaji v EPP děkuji taky za dobrou spolupráci s radou. Specifická, specifický problém se týká implementace programu Horizont 2020 a stanovení priorit v aktivitách. V tom eh, vlastně eh, kolegyně Madurel eh, vlastně poukázala na jednotlivé detaily tohoto programu. Eh, co se týče mojí zprávy, jedná se o čtyři hlavní priority, to znamená excelentnost a široká účast Eh, které mají být hlavními motory Horizontu 2020. Znamená to rozšířit zapojení, aby se stimulovali vynikající eh, pracovníci a výsledky v celé Evropské unii napříč všech tří horizontů 2020, všech tří pilířů. Eh, my musíme tedy postupovat s jaksi v rámci kroků k excelentnosti, aby tady ta představa těch schodů k excelentnosti byla konkrétní prostřednictvím silných, eh, silného plánu twinningu. Eh, druhá eh, otázka se týká souvislosti se strukturálními fondy. Je tam celá řada eh, detailů umožňujících synergii mezi těmito programy, jako například výsledky pozitivně hodnocených projektů, které by jinak nezískaly finance v důsledku finančních omezení, tedy spolufinancování, Eh, výzkumných projektů v rámci Horizont 2020, jako třeba pilotní nebo demonstrační projekty a, eh, eh, dosa- a aplikace dosažených poznatků. Za třetí, co se týče zapojení evropských podniků bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů. Toto zapojení by se nemělo omezovat pouze na pilíř vůdčích subjektů v průmyslu, ale mělo by se to nadále týkat všech tří pilířů. Malé a střední podniky by měly posílit zapojení evropských podniků. Jsou tam také tři pozměňovací návrhy s tímto cílem, jako třeba vytvoření takzvaného inovačního voucheru. Za čtvrté, vědecká koordinace napříč všemi třemi pilíři Eh, některé horizontální otázky byly zdůrazněny, jako například vědecká koordinace, eh, témat, eh, horizontálních témat v horizontu 2020, souvislosti mezi s vědou a společností, genderová vyváženost, zaměstnanost mládeže, to jsou některé ty horizontální otázky. Dámy a pánové, co se priorit týče, Eh, o již jsou obsaženy v návrhu komise. Já jsem tam doplnila několik témat, která jsou považovaná za zvlášť důležitá a která nebyla dostatečně zdůrazněná v návrhu komise. Jedná se o vodu, ehm, boj s lesními požáry, eh, Eh, geneticky modifikované organismy a podobně. Je potřeba zdůraznit, že obecně v mojí zprávě eh, se držím v linii se zprávou kolegyně Madurel s tím, že bych chtěla zdůraznit, že jsem se rozhodla, jak to držet to tak, aby společnost a věda se držely v rámci eh, eh, eh, tématu 6, zatímco ona to posunula do prvního pilíře. Čili nyní se budu těšit na vaše komentáře a návrhy a s potěšením se budeme dál vydávat e, tou naší společnou cestou a těším se na naši budoucí spolupráci. Děkuji. Paní Kavalio, e, děkuji vám za to, že jste dodržela čas. A nyní e, stínový zpravodajové. První tady na seznamu je paní Del Castillo. Děkuji, pane předsedo. Já tady zastupuji stínového zpravodaje EPP, což je pan LR, který bohužel dnes nemohl přijít. On tady bude zítra eh, přítomen, takže jenom eh, jeho jménem toto to prohlášení. Nejprve chci poblahopřát paní Madurel za výborný návrh zprávy, která se zabývá řadou významných otázek. Je to zdravý základ pro další diskusy. Chtěl bych také vyjádřit eh, vděk za eh, skvělou spolupráci eh, v posledních měsících parlament vytvořil silný a konzistentní přístup k problematice Horizontu 2020, ale co je nejdůležitější, rozvinuli jsme myšlenku klíčové role politiky vědy a výzkumu e, v budoucnosti Evropy. Proto vítám e, právo paní Madurel a e, podporu Horizontu 2020 ze strany e, Evropského parlamentu. E, řada aspektů zprávy je vítaná, ať už se jedná o lepší integraci témat v rámci šesti společenských výzev. Bylo naprosto nutné, Eh, jak si klas důraz na bezpečnost a eh, sociální a ekonomické výzvy. Evropa eh, tato témata jak si také dotuje odpovídajícím rozpočtem. A co se týče schodů k excelenci, jsou tu dvě cesty. Jedná se o e, rozšiřování e, e, účasti v rámci programu Horizon 2020 a to je jeden z nejdůležitějších úkolů, protože toto bude dobře fungovat jedině se silným zapojením členských států. Nicméně Horizonty 2020 musí poskytnout odpovídající nástroje, které budou podporovat excelentní výsledky a inovace, aby byly byl plně využitý potenciál eh, vědecko-výzkumné komunity, tak aby byla Evropa konkurenceschopná v budoucnosti. A eh, je paní Madurel klade důraz na horizontální témata v rámci uh, Horizontu 2020 velice správně. Některá ta témata uh, byla Eh, již zahrnuta v předchozích programech, ale zatím eh, nebyla dostatečně jasně, pregnantně vyjádřena a eh, tady se domníváme, že je příležitost toto napravit. Je tady ještě celá řada dalších poznámek, já se omlouvám, já tady čtu text pana Elera případně eh, další komentáře by eh, mohlo eh, pan kolega říct zítra. A tedy závěrečná věta. Horizont 2020 by se měl vrátit na místo, kterému patří, to znamená jako motor ekonomického růstu. Děkuji a možná později bychom vám mohli ještě dát řečnickou dobu dopl- doplňkovou. Takže nyní paní Hol, prosím. Děkuji, já zde hovořím za eh, Kanče Hansena, který bohužel má spožděný let. Za prvé chci poděkovat zpravodajkám za zprávy a jenom dvě, tři poznámky. Horizont 2020 to není jenom eh, Eh, vědecký program také se týká i inovace. A takže pan Hansen je trochu zneklidněn tou snahou eh, přesunout eh, tu pozornost právě směrem od základního výzkumu a inovací. Za druhé, i rada navrhuje rozdělit eh, výzvu 6, vývoj společnosti, a eh, zaměřit se hm, především na otázku bezpečnosti. Alde se domnívá, že to by bylo špatné, poněvadž toto oddělení eh, by mohlo vést tomu, že bychom se odklonili od té humanitní eh, eh, optiky pohledu na bezpečnost a samozřejmě máme zde změny klimatu, záplavy a podobně, takže hodně se na otázku bezpečnosti díváme z pohledu ekologie. A zde tedy by mohlo být riziko, kdybychom to rozdělili, že bychom vlastně oddělili eh, tu technologii od toho lidského elementu a ten lidský element by se ztratil. Za třetí, Spravodaj, stínový spravodaj za ALDE také souhlasí s principem, o který se opírá eh, eh, těch 15 rozpočtu, ale není si jist, jestli to je správné procento. Pokud jde o malé střední podniky, pro ně nejdůležitější je právě mít rámcový program, který bude eh, zjednodušený pro ně, aby se lépe mohli zapojovat. Takže je třeba zde uznat význam malých středních podniků a zde právě hm, zpravodaj náš stínový si není jistý, zdali to eh, číslo z rozpočtu je to správnou odpovědí na to a dále dvě třetiny eh, z energetiky na obnovitelné zdroje je vyčleněno. My, když se podíváme na cestovní mapu pro energetiku do roku 2050, tak eh, obnovitelné zdroje i další mají významnou roli, takže je třeba především se zaměřit na eh, výzkum, který se týká obnovitelných zdrojů a také podporovat. Děkuji. A další na seznamu je paní Ford. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji zpravodajkám za o obrovskou práci a děkuji všem istinovým za inkluzivní přístup. E, to bylo skutečně užitečné. Já bych zmínila tři oblasti. Excelentnost, e, sazby pro financování a otevřený přístup e, jakožto priorita. Účelem je nalézt nejlepší výzkum a inovace v Evropě a proto je třeba široká participace, ale to nesmí být na úkor excelentnosti vědy. Já vím, že vy hm, chcete zajistit co nejširší participaci, ale já bych dala přednost přístupu paní Carvajo. To znamená, aby oba ty aspekty byly přítomny v programu a bychom využili nejrůznější fondy, včetně fondů soudržnosti, abychom e, tedy splnili ten ambiciozní cíl, o který jde obou zpravodajkám, ale paní Madurel se zaměřuje na tu širokou participaci a mm, mm, to by mohlo trochu okleštit nebo snížit význam té excelentnosti, taková široká participace. A já myslím, že je třeba jít na to cestou koordinace různých politik. A potom financování. Všechny zainteresované skupiny chtějí více peněz, samozřejmě, a více peněz pro svůj sektor je, pokud to půjde, je třeba mít určitou flexibilitu, protože víme, že do budoucna nás čekají nové problémy, nové výzvy a co platí dnes, třeba nebude platit eh, v roce 2018, takže flexibilita. Potom otázka širší zapojení malých středních podniků. Já jsem vždycky říkala, že se toho dosáhne prostřednictvím zjednodušení, ale vím, eh, že Eh, řada členských států, když chtějí budovat excelentnost, tak zmiňují ty projekty pro malé střední podniky, chtějí jim pomáhat. Takže částečně zjednodušení a částečně více projektů pro malé střední podniky. Otevřený přístup. Já podporuji princip otevřeného přístupu, a to především v některých eh, disciplinách vědy. Ale to musí být děláno udržitelným eh, způsobem a mm, a e, protože e, často, e, často tedy je to, až to, co má tedy cenu a přidanou hodnotu, je zveřejnění vědeckých výsledků a na to ale bychom měli nalézt prostředky jinde, abychom to všechno potom nedali na, čistě na, vytiš, na čištění těch výsledků, na tisk. A potom chceme dobrou zprávu, dobré řízení, což nutně neznamená ale ty byrokracii a ženy. Otázka e, žen. Ano, chceme mít samozřejmě ženy v těch špičkových vědeckých funkcích, ano, a tady by možná by pomohl jeden takový článek tomuto. Tak ale, aby ženy i muži po té, co si udělají přestávku v kariéře, aby se mohli ke kariéře vrátit. A já myslím, že tak nejlépe pomůžeme ženám udržet se ve vědě, když jim v tom pomůžeme. Děkuji a teď tady Ehm, mám tedy stínové, paní Matajas je také zmíněna jako stínová zpravodajka, i když je zmíněna ještě v dalším bloku. Chcete něco říci teď? Prosím, máte dvě minuty. Obrigada, senhor Muito brevemente. Eh, também quero começar por agradecer às... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegům za vykonanou práci. Tady probíhá vlastně první výměra názoru k této zprávě, ale již teď je patrné, že došlo k určitému propojení mezi oběma zprávami a že jsme vlastně vykonali spoustu práce, abychom se dostali právě až k tomuto bodu. Nicméně k některým otázkám bych ráda řekla, že bych chtěla posílit eh, některé momenty oproti návrhům. Eh, obecně řečeno, obě má zprávám se podařilo předložit takový návrh, eh, který tento projekt evropský projekt Výzkum a inovace umožňuje postavit do centra dění a e, přidat k tomu přidanou hodnotu, především v té situaci, kterou prožíváme dnes. Zdůrazňujeme lidské zdroje a zdá se mi, že to je opravdu vynikající nápad protože situace e, je v této oblasti velmi nevyrovnaná. A ještě jednu připomínku týkající se výzkumu ve společenských vědách a humanitních vědách. Já se domnívám, že možná tady také nebude schoda názoru, ale souhlasím s tím, abychom oddělili výzkum a bezpečnost a měli bychom ji zachovat pouze v oblasti technologie. Je nutné abychom oddělili humanitní vědy a sociální vědy, které jsou velice důležité pro znalost společnosti, v níž žijeme. Tyto vědy jsou součástí všech priorit, které jsme tady identifikovali. Nechci hovořit příliš dlouho, jen bych se velice stručně chtěla vrátit k otázkám, které tady byly zmíněny, především důležitost rozdělení jednotlivých infrastruktur, abychom měli takový projekt, který byl postačující dostatečně rozsáhlý a aby byly všude stejné podmínky a stejné infrastruktury. Samozřejmě to se nám nemůže podařit i hned, ale je to zcela zásadní věc. Další záležitost potřebujeme lépe koordinovat eh, tři pilíře protože je zde riziko, že bychom byli postaveni před tři programy v rámci jednoho jediného. A pak je tady účast malých a středních podniků. Musíme zdůraznit tento moment. Souhlasím s tím, co bylo předloženo jako návrh. Mám několik pochybností týkajících se jednotlivých příspěvků. Já předložím pozměňovací návrhy a především pokud jde o rozdělování zdrojů, tak také se k tomu ještě vrátím, především technologie informací. Děkuji. Děkuji. Takže nyní tady mám na seznamu pana Vidal Quatrase, paní Skutno a, a další. A paní Grostet. Takže sice nebudou dámy napřed, ale bude to tedy podle délky stáže. Pan Vidal Quadras. Děkuji samozřejmě. Nejprve musím poděkovat zpravodajkám za práci, kterou vykonali. Program Horizont 2020, mm, ten vlastně eh, musí reflektovat komplexnost eh, projektů, ale s tím hlavním zaměřením, to znamená zjednodušit tyto pro projekty nebo to programování. A já vím, že proto nebylo snadné všechno řešit a zharmonizovat, sladit různé zájmy, které jsou ve hře. Za prvé, chci se zaměřit na tu dobrou zprávu, kterou připravila paní Riera, která reflektuje celou řadu myšlenek, které vznikly v rozpravě o Horizontu 2020. A zde je třeba i zdůraznit význam zapojení malých středních podniků na evropském výzkumu. A alespoň 15 z celkového rozpočtu by mělo být k tomuto určeno a e, proto, abychom splnili cíle strategie 2020, je třeba našim vědcům nabídnout podmínky, aby zůstali v Evropě a také hledat talenty mimo společenství, tak aby sem přijeli pracovat. A dále, zda, zda, Stanoví se zde povinnost komise informovat parlament o aplikaci programu. Je třeba i využít komplementárnosti a synergii mezi tímto programem a politikou soudržnosti. A e, poněvadž zde tedy i ty lokální a regionální orgány musí hrát důležitou roli v tom vytváření společného prostoru vědy výzkumu a je třeba vyhnout se roztříštěnosti a administrativní komplexnosti. A pokud o zprávu paní Karvalo, také má eh, aspekty, za které třeba poděkovat eh, a v podstatě reflektuje i mm, názory paní Riera, snaží se o lepší koordinaci mezi horizontem 2020, strukturálními fondy a kláde se zde důraz na zapojení evropského průmyslu a to se zvláštní pozorností na malé střední podniky a také i zde se eh, hovoří hodně o vytvoření evropského prostoru vědy a výzkumu. Děkuji, výborně. Další je pan Sukalas. Máte slovo, prosím. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl vřele poděkovat zpravodajům a chtěl bych učinit několik stručných eh, komentářů k obsahu to, co, k tomu, co řekla paní Madurel, souhlasím s ní v tom, že je zapotřebí, aby tento program byl patřičně zafinancován. Vycházeli jsme ze 100 miliard a teď je otázka 80 miliard a to dělá problémy. Nemůžeme, nemůžeme vést politiku v této oblasti ani centrální politiku, aniž bychom podpořili eh, tuto politiku za pomoci dostatečných prostředků. Musíme financovat výzkum a to není výsledek. Problém, problém tedy financování výzkumu není takový, který by byl spojen s růstem. Je to problém krize který vyplývá z toho, že se nám nepodařilo zmobilizovat eh, patřičné finanční zdroje pro ty 3 na výzkum. Potřebujeme tedy vyvinout další úsilí a když porovnáme Evropu na mezinárodní úrovni v oblasti vědy a technologie. Když porovnáme Evropu se svými konkurenty, tak si uvědomujeme, že teď ztrácí oproti konkurentům strukturální fondy, které vypadají, že se využívají někdy nepříliš eh, držným způsobem, nepříliš rozumně a že by bylo vhodné je lépe koordinovat v horizontu 2020. Aby se nám podařilo dospět k takovému názoru, že se nechceme omezit pouze na výrobu, ale že potřebujeme mít správnou koncepci. A e, to znamená přístup k malým a středním podnikům, aby evropský občan měl přístup k výsledkům výzkumu, které byly financovány díky daňovým pří, eh, plat, poplatníkům. Ehm, děkuji, já chápu, že je to frustrující, ale třeba dodržet čas. Pěňka Stili. Eh, můj rap. Velice stručně, pane předsedo, vzhledem k tomu, že e, zde také hovořím za Kristiana Elera. E, Tři věci. Za prvé chci poděkovat vlastním jménem, i když eh, již eh, předtím jsem to tak udělala, za stínového zpravodaje. Chci poděkovat zpravodajce za vynikající práci a dovolte, abych zmínila dvě témata, která jsou konkrétní a jednoduchá. Za prvé, pokud jde o mezinárodní spolupráci. Zde zpravodajka paní Rira Madurel Eh, hovoří o tom horizontálním eh, prvku, který by měl procházet všemi třemi pilíři horizontu 2020. V tomto smyslu a proto, abychom i posílili konkrétně tuto strategii, tak by bylo zajímavé například, abychom měli definici nějakého procenta aktivit a minimálních cílů, tak aby to Eh, eh, jak si nějak nezapadlo, abychom byli konkrétní. Dále pokud jde o ty výzkumné vědecké infrastruktury, zde by bylo užitečné i se snažit o určitý upgrading, o vylepšení, modernizaci panevropské infrastruktury a stávajících nástrojů. Ono to je těžké, samozřejmě E, potom o tom hovořit v té operativní části. Takže já si myslím, že zde to by měla mm, udělat Evropa, která by měla propojit podniky a výzkumná centra. E, e, a mm, samozřejmě potom ještě určitě, až nadejde doba, budu hovořit o dalších věcech. Děkuji. Thank you very much. Um, that was obviously... Děkuji. Děkuji taky, že jste dodržela čas a paní Nibler máte slovo. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych ráda předložila několik komentářů a začnu tím, že poděkuji oběma zpravodajkám, které zpracovali eh, ty závažné problémy, o nichž tady hovoříme a na kterých musíme i dále pracovat. Eh, dále je tady ta linie návrhu komise, celkový přístup. Já také schvaluji úsilí, kterým, kterým se snažíme zjednodušit rámcový program Není mým zvykem skládat poklony komisi, ale myslím si, že v tomto případě je to nutné. Je tady jedna otázka, ke které bych se ráda vrátila. E, úroveň financování, jednotné financování pro všechny výzkumné e, instituce, pro všechny ty, kdo se podílejí na této soutěži je tedy vhodné eh, zuniformizovat, sjednotit eh, financování. Většinou z toho má profit průmysl, když provedeme takováto opatření. Je to omezující pro výzkumná zařízení, pro univerzity. Nejde ani tak eh, o financování výzkumu jako spíš o mezinárodní sítě, umožňující eh, rozšiřování eh, toho, co vlastně dělá, eh, co přitahuje, co je přitažlivé při, pro tuto účast. A což by mohlo ponechat tento projekt bez jakékoliv změny. A pak je tady to procento, které je eh, určeno a to by mohlo být eh, zvýšeno. A pak je tady kulturní dědictví, to není v programu a já si myslím, že bychom to tam měli znovu vložit. Děkuji. Grostet. Děkuji, paní Kostet. Další na řadě, prosím na dvě minuty. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se hovořit velice stručně, pokud je o zprávu paní Madural. Tady jsou velmi dobré věci, jenom bych byla ráda, kdybychom zdůraznili excelenci která je nevyhnutelná na evropském území. A já se také domnívám, že existence těch pólů excelence by mě, těch center excelence by se měla podpořit a odhodlání věci zjednodušit, aby malé a střední podniky se mohly daleko více zaangažovat a mohly se podílet daleko více. To je výborná věc, ale musí se nám to ještě podařit. A ráda bych vyjádřila politování a to, že mezinárodní spolupráce se tady z, ve zprávě paní Madurelové zmiňuje velmi málo a to je mi líto, protože se domnívám, že je důležité, aby to bylo součástí eh, naší práce a eh, měla by se tady hledat jak bojovat proti infekčním chorobám v rozvojových zemích. Tady bychom měli rozvinout naši strategii, pokud je o zprávu paní Carvalho. Tady mám také jedno politování k vyjádření v oblasti zdravotnictví, ale ne, není to dostatečně zdůrazněno v této zprávě. Je tady mnoho pozměňovacích návrhů, které se toto opominutí snaží vykompenzovat. Ten vektor inovace by se také neměl zapomenout a je to zcela zásadní, stejně tak jako je zcela rozhodující zachovat procento, ta 3% procenta hrubodomácího produktu, to je velice nutné na pro vývoj a výzkum. Teď máme podinvestováno. Děkuji. Bravo, thank you very much. Děkuji. A nyní se obracím na pana Hrojla, který, kterému dávám slovo. Prosím. Ist mir eine große Freude, äh, unter Ihrem Pane předsedo, jsem velice rád, že mohu požádat o slovo za vašeho předsednictví, pane předsedo. Pokud jde o výzkum, je-li pravdou, že chceme mít maximální efekt s omezenými prostředky. A je pravdou, že naším cílem je také podpořit excelenci spíše, než abychom se rozptýlili eh, ve, vš- ve všech oblastech proto si musíme klást otázku, co budeme dělat v těch oblastech, kde ta excelence není ještě rozvinuta. Pokusím se zeptat se, zda tady není možné uvažovat o nějaké podobě konkurzu, eh, kde by byla iniciativa excelence propojená s určitým územím, který by ne, k územím, které by nebylo připraveno právě na tento cíl soutěže, konkurzu. Mohli bychom připravit tedy finanční prostředky, mobilizovat strukturální fondy, aby se mohli zaměřit na podporu excelence v těch oblastech, kde je zaznamenáno spoždění v této oblasti, což znamená, že musíme zohlednit situaci těch zemí, které doposud eh, nepožívaly těchto prostředků a nesmíme opomenout na, nebo obětovat náš hlavní cíl, to znamená, nesmíme se rozptilovat, ale musíme se sjednotit. Je to důležité a vzhledem k současné situaci by nebylo rozumné, kdybychom se příliš rozptilovali. V, eh, roz, eh, stejně, máme jenom minutu, takže děkuji. A nyní... Pan Skinner, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl okomentovat pár věcí k tomu, co tady zaznělo. Je to otázka růstu, samozřejmě, ale je to, eh, to jsou oblasti, kterým se nelze vyhnout. Eh, problém s základním výzkumem, jak už tady bylo řečeno, základní výzkum eh, může znamenat, že v podstatě to je práce, která vzniká, ale ne na trhu práce. E, takže je potřeba věnovat pozornost tomu, abychom netlačili pouze na základní výzkum. Základní výzkum je důležitý, ale to není to, o co tady usilujeme jako ten motor ekonomického růstu. Eh, pozměňovací eh, návrh 16 eh, věc, kterou, na kterou jsem upozorňoval zpravodajku a mm, ona si mm, to zaznamenala. Já doufám, že jsem dodržel minutu, kterou jsem přislíbil. Výborně, dobrá. Ehm, a nyní vyzývám zpravodaje k poslednímu rámcovému programu, aby si vzal slovo pan Buzek. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že tady projednáváme tento zajímavý návrh osmého programu s velkým názvem Horizont 2020. Blahopřeji oběma zpravodajkám. Odvedli výbornou práci, napsali dobré zprávy. Já mám konkrétní otázku na Evropskou komisi a radu a jejich zástupce tady v tomto sále. Jedna z nejobtížnějších věcí před sedmi lety byla otázka šíření excelence a rozšiřování participace a zapojení. To znamená, aby se rozšířilo zapojení, ale nestratila se současně excelence. A moc se nám to nevydařilo v sedmém rámcovém programu. A já bych rád eh, znal konkrétní návrhy, něco tady zaznělo před pár týdny a já se chci ptát zástupců Rady a komise ohledně těchto konkrétních, čtyř konkrétních návrhů. Všichni je dobře znají. Za prvé v oblasti synergií mezi Horizontem 2020 a strukturálními fondy, eh, chytrá specializace a partnerství eh, v rámci vědomostí. Za druhé, výzkumná infrastruktura, otevřený přístup a eh, label excelence. Za třetí, malé a střední projekty, to znamená malé a střední podniky, jak jim pomoci, jak podpořit takové projekty a rozšířit je. A za čtvrté, poslední opatření, eh, rovnice rozsahu unijních nákladů. Je to otázka mobility výzkumníků. Stejný eh, přístup je v programu Marie Sklodovské a Curie. Eh, čili bych velice uvítal, kdyby mi k tomu něco mohli říci. Děkuji, pane Busku. Všichni jste se vyjádřili velice pregnantně a stručně. Já eh, nyní mohu eh, zpravodajům nabídnout příležitost, aby reagovali, pokud si to budou přát. Paní Kavalio, přejete si? Prosím. Eh, pa, paní Madurel, také budete chtít, možná vy budete potřebovat více času, já to slyším. Presidente, muchísimas gracias. Eh, velice děkuji, pane předsedo. Ano, snad ještě budu mít eh, chvilku, abych mohla zareagovat na řečníky. Zhruba ale nejprve musím poděkovat všem za příspěvky a za nadšení a zájem, poněvadž jsem si všechno zapsala beru na vědomí, co řekli i e, určitě e, s některými jsem přímo o tom jednala a určitě i e, jejich názory budou reflektovány ve finální verzi. E, a chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, a protože společně jsme i diskutovali s paní Carvajo o obou zprávách. A proto chci především poděkovat za velice dobrou koordinaci s paní Carvajo. Takže paní Castillo nejprve, ta hovořila za pana Elera a řekla mnoho věcí, eh, o kterých jsem také jednala přímo s panem Ellerem a kromě toho zmínila význam rozpočtu je třeba, bychom měli dostatek peněz v programu Horizon 2020. To je zásadní, pokud skutečně chceme implementovat strategii 2020. Já nebudu hovořit o detailech, ale zdá se mi, že všichni jsme si tohoto vědomi. V souvislosti s tématem e, genderu. Zde, jak jsem řekla, to je jeden z bodů, kde jsem neměla čas eh, se k tomu vyjádřit v úvodu, poněvadž jeden z velkých eh, důvodů, který eh, nás poháněl, bylo také i hm, eh, reflektovat v tom programu více genderové otázky. Program Horizont 2020 musí být eh, dalším krokem a musí být příkladem, musí to být exemplární program a proto je zcela zásadní, aby zde vlastně poprvé, abychom tam měli eh, článek o rovnosti pohlaví. A já proto se snažím v pozněvacích návrzích zdůraznit za prvé zastoupení žen v programu Horizont 2020, ale také se snažím i, e, abychom měli více různých studií o rovnosti pohlaví. Takže rámcový program má být zjednodušen a proto zde jsme také zahrnuli nový článek, který umožňuje i mm, reagovat na to, co jsme tady slyšeli od některých řečníků, a to je otevřený přístup k výstupům, respektive publikacím věde, vědy, vědeckých výzkumů. A také i je třeba i zajistit přímý přístup k údajům, k datům eh, projektů, které byly financovány programem Horizont 2020. Já eh, jsem sice odpověděla všem, ale vidím, že nemám moc času, proto všem říkám, že si beru na vědomí vše, co mi bylo řečeno a pokud budou nějaké pochybnosti, tak se přímo spojím s jednotlivými řečníky a děkuji za přínos. Pane předsedo. Výborně děkuji, jsem si jist, že kolegové využijí vaši nabídku, abyste si o tom pohovořili bilaterálně. Dříve než dám slovo paní Kavalio, chci vás informovat, že dáme slovo komisi na konci třetího bloku této společné rozpravy. Jak, takže abyste neměli pocit, že jsem na to zapomněl, eh, uděláme to potom všechno najednou. Takže prosím, paní Kavalio, máte slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za všechny připomínky kolegů, nebudu reagovat eh, jednotlivě. Chtěla bych pouze zdůraznit některé otázky. Řada kolegů hovořila o rozšíření účasti, to je téma, kterému já věnuji zvláštní pozornost. Eh, na otázky a návrhy, které adresoval předseda eh, Buzek komisi, jsou vlastně obsaženy v tom tématu vyváženějšímu rozložení infrastruktury, eh, vyváženějším projektům. Iniciativa Excelence, o které hovoří pan Royal, je dobrá iniciativa a rádi ji zahrneme do druhé fáze pozměňovacích návrhů. Co se týče mezinárodní spolupráce, pokud to není vysloveně podrobně uvedeno eh, v tom původním návrhu, eh, já to tam potom rozvádím v tématu mezinárodní spolupráce, jsou tam specifické příklady cílené spolupráce s klíčovými partnery, jako třeba energetika z Brazílií, eh, nemoci spojené s chudobou ve spolupráci s rozvojovými zeměmi a celá řada technologických uh, případů spolupráce s Afrikou, Austrálií a uh, tak dále. Čili je tam kladený důraz na mezinárodní spolupráci. Co se uh, týče zdravotnictví, na toto téma tam není mnoho pozměňovacích návrhů, já věnuji velkou pozornost oblasti zdraví a evropští, eh, evropským výzkumníkům v této oblasti. Máme několik pozměňovacích návrhů, které zahrnují jaksi způsob, jak lépe koordinovat vědecký výzkum v Evropě v oblasti zdravotnictví, tak abychom si mohli vyměňovat informace a data, tak aby Eh, výzkumníci, kteří pracují třeba na problematice vzácných nemocí, mohli skutečně spolupracovat a nejenom v rámci Horizontu 2020, ale aby eh, vlastně docházelo k propojení té práce, která probíhá v jednotlivých členských státech a to je tedy k věci zdravotnictví, to bude konkretizováno velice pozitivním způsobem, jak si ve prospěch výzkumníkům. Takže já to ráda, já ráda zahrnu více pozměňovacích eh, návrhů na toto téma. Děkuji vám za připomínky. Děkuji za vaše vystoupení, kterým končí rozprava na téma prvního bloku naší společné rozpravy dnes odpoledne. Všem děkuji za jejich příspěvky i za dodržení časového limitu a dostáváme se k druhému bloku e, který se týká Inovačního technologického institutu. A dám slovo především paní Metas, tedy v první řadě, a poprosím vás, abyste se vešla zhruba do pěti minut nebo trochu méně. Děkuji. E, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, že děkuji všem kolegům za tuto výměnu názorů a je dlužno podotknout, že jde o návrh, která je propojená s návrhem pana Lamberta změna nařízení týkající se Evropského institutu pro inovace a technologie, takže musíme udělat seznam eh, několik návrhů v této agendě týkající se eh, technologie a inovací. Je tady nejprve formální otázka a pak obsahová návrh komise týkající se formy. Se týkala, se týkala přílohy. Můj, moje obce, můj návrh byl strategické centrální otázky artikulovat jinak, abychom mohli, nebo jinde, abychom mohli tu otázku řešit, abychom rozlišili mezi prioritami eh, v oblasti technologie a inovací a dále, jak uspůsobit přílohu podle toho podle tohoto návrhu. Ústav nebo institut tedy funguje především ve třech oblastech energie, te, eh, technologie, vzdělávání a dále a klima a 3,2 miliardy eur je tady o navýšení, jde tady o navýšení. Ten návrh jde správným směrem potřebujeme především správný přístup a ne v těchto třech oblastech znalosti. Pokud je o tento institut, musíme se také zmínit o dalších otázkách. Je ten EIT, tento institut, je jediným nástrojem, který umožňuje propojit univerzity nebo pohovořit o propojení mezi univerzitami a průmyslem. EIT je velice rentabilním nástrojem pracuje s 5% veřejných financí, 22% soukromých financí a také tady velká návratnost investicí, čili je to takový, eh, taková správná páka a je to důležité v současném kontextu, abychom mohli zmobilizovat a stimulovat eh, evropskou ekonomiku. A to je velice důležité zdůraznit. Když tomu ještě připojíme společenství, v eh, institutu, tak máme další dimenzi. Musíme dát prioritu vzdělávání. A tady učiním eh, návrh týkající se specifických stipendií pro výzkum, což bude propojeno s dalšími projekty průběhu léta, čili ten stipendijní program a také konkrétní návrhy týkající se tvorby pracovních míst. Musíme změnit mladé vědce tak, aby se mohli eh, zapojit do výrobního světa a e, musíme hlediska zaměstnanosti bojovat proti nezaměstnanosti. To je velice závažné. A na druhé straně musíme posílit účast malých a středních podniků. Je to oblast, kterou musíme podpořit, musí to být prioritní oblast a musíme mít konkrétní strategická opatření pro to, aby jednotlivé jednotky, kde funguje tento program pro inovace a výzkum, byl lépe rozložen po celé Evropě, abychom mohli zhodnotit všechna společenství a abychom se nesoustředili, jako tomu bylo doposud, jenom na několik zemí. Víme, že jsme na samém prvopočátku, ale já jsem pro širší rozšíření. A teď se dostávám k poslednímu bodu. Až do posud EIT eh, e doposud eh, neexistoval. Nejenom, že na svém prvopočátku, ale protože také chyběly některé momenty pro to, aby se mohl stát tím, co si přejeme, takovým centrem pro excelenci, inovace a technologii na celé evropské úrovni. Proto souhlasím s tím, že v rámci zprávy 2020 potřebujeme pomýšlet na infrastruktury a proto je tady návrh článku, který bude požadovat po komisi, aby prostudovala možnost, jak využít e, zařízení, jak využít budovy ve Štrasburku, abychom e, to mohli správně využít pro tento cíl. V současné době je Štrasburg to je spíš problém, než aby to bylo řešením. A e, pro, program Horizon 2020 a EIT, to jsou opravdu celoevropské programy, které mají opravdu schopnost se stát projektem, který bude užitečný a může připojit přidanou hodnotu. Takže vzhledem k rozpočtovým problémům a protože chceme udělat něco více pro institut, tak bychom negativní image měli přetvořit na image pozitivní. Máme tam vynikající budovy v krásném městě ve Štrasburku a máme velice eh, negativní image, eh, která se váže ke Štrasburku. Měli bychom, mělo by to být hlavní město inovace a vědy a tím bychom posloužili Štrasburku a celé Evropě. A občané už dnes nechápou, jak je možné mít tolik těch budov, které vlastně obsazujeme jenom tři a půl dne za měsíc takže musí, nesmíme eh, se držet minulosti, musíme nalézt novátorská řešení, takže to navrhuji, a abychom v budoucnu připojili eh, ten, eh, tu, tu konkrétní image inovace k imidži Štrasburku a musíme, musíme mít odvahu jako politici to udělat a uvažovat o této budoucnosti pro Evropu v oblasti inovace a technologie. Domnívám se, že nyní musíme prostě vsadit na výzkum a inovaci a vzdělávání v Evropě. Je to úkol, kterému musíme být věrně. Děkuji. Děkuji. Já jsem vás nepřerušil, protože Eh, pokud by se splnil váš návrh a už bychom nemuseli jezdit do Štrasburku, tak bychom ušetřili spoustu času. Jistě francouzští kolegové poslouchají s velkým zájmem. Prosím, pane Lamberte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se především omlouvám, že jsem dorazil pozdě, současně běžela schůze výboru Ekon, takže eh, jsem ne, nebyl u kávy. Já bych jenom stručně vysvětlil, Eh, ne, ne, ne, nebudu znovu vysvětlovat to, co jsem uvedl ve své zprávě, protože eh, stínoví zpravodajové to už eh, dobře znají. Chtěl bych jenom zdůraznit pár myšlenek k celému tomu balíčku. Jak vidíte v mé zprávě a, a jedná se tedy o strategii pro pozměňovací návrhy. Čili především ono je těžké najít nějaké eh, téma střetu se s ostatními zpravodaji, tínovými zpravodaji, protože většině témat se shodujeme, takže já zdůrazním jenom pár věcí. Ve mojí zprávě já jsem zdůraznil první věc a to je otázka konkurenceschopnosti. Já bych si přál, aby tady byla větší hospodářská soutěž, větší konkurence v alokování prostředků, čili spíš než aby se to organizovalo z vrchu dolů, Eh, já bych byl rád, aby si konkurovali projekty mezi sebou a ten nejlepší vyhrál. Čili více konkurence v celém systému patří mezi jaksi naše představy. Za druhé, pákový efekt. My jsme o tom hovořili s Kristianem eh, na schůzi z čínových zpravodajů minulý týden. EIT právě poskytuje významné finanční páky, to pravidlo 20 pro EIT e a 75 ostatní. To bychom rádi tedy viděli napříč celým programem, aby peníze se do těchto projektů také dostávaly z jiných zdrojů než z EU, ať už jsou to národní rozpočty nebo soukromé prostředky. Pokud by to bylo plně financováno z peněz Unie, pak by tam něco bylo špatně. Pak by si toho nikdo nevážil. A já si myslím, že hodnota projektu je měřitelná tím, kolik do toho jiní chtějí dát peněz. Takže na jedno euro evropských peněz by je, je třeba vybrat jaksi peníze z jiných zdrojů. Malé a střední podniky. Patříme mezi ty, kteří si přejí větší zapojení malých podniků a, a to skutečné zapojení, ne pouze formální. Patřím mezi ty, kteří by chtěli zvýšit eh, ten cíl z 15 na 20 v tomto směru a Eh, vzhledem k tomu, že jsem leta pracoval v soukromém sektoru, ve velkých podnicích, v malých podnicích, ono se tam prostě nepracuje stejně v těchto dvou typech podniků. S malým podnikem nemluvíte stejně jako s IBM. A v tomto směru já bych rád, aby proto byly konkrétní nástroje, kde by lidé hovořili jazykem malých podniků a ne jazykem velkých podniků, ke kterým by se přilepilo pár malých podniků. Čili to bychom měli nějakým způsobem Eh, tam vyjádřit. Další věc. Přáli bychom si, aby tam eh, eh, byla, byly ty humanitní vědy nějakým způsobem zahrnuty, ale toto si myslím, že není prostor pro humanitní vědy. E, každá výzva společnosti potřebuje systémový přístup, e, business model, e, inovační modely, tak, aby prostě ta řešení fungovala. Samotná technologie není řešení. Řešení je kombinace různých aspektů. Jestliže chcete snížit spotřebu energie eh, nebo eh, omezit plítvání potravinami, tak samozřejmě technologie něco řeší, ale musí se také měnit chování a, a podobně, aby se dosáhlo nějakého výsledku. Čili to je potřeba skombinovat, eh, aby tam byly určité složky sociálních věd a humanitních věd, tak aby se dalo čelit různým výzvám. Další důležitá věc, otevřená společnost, kde vědomosti eh, jak si se eh, cirkulují volně, to znamená eh, šířit informace, poskytovat je druhým, protože se někdy stane, že někdo jiný dá dohromady to, co vy jste zjistili s něčím dalším a bude z toho velká inovace. A to je, já neříkám, aby to bylo jaksi zdarma pro všechny, ale musíme mít určitá pravidla, která budou podporovat volný pohyb vědomostí ve společnosti, tak aby jak se to podporovalo rychlejší vznik inovací. Ehm, tady máme kombinaci bezpečné společnosti, s otevřenou společností. Já vím, že někteří z vás by chtěli více eh, v oblasti bezpečnosti, obrany a inovací v těchto oblastech. Upřímně řečeno, já nejsem naivní a jsem přesvědčený, že není důvod, proč by evropský průmysl neměl být silný i v těchto oblastech. To ovšem není v kompetenci Unie. Já jsem pro Evropu, pro o, a, že, a že by měla být obrana v kompetenci Unie. Ovšem není. Teď je v kompetenci e, e, států. A jestliže to má být financováno, má to být financováno z národních rozpočtů. Pokud e, byste to chtěli tady zahrnout, budiš, bude to nová kompetence Unie, já s tím nemám problém, ale nemáme za stolik peněz, máme 80 miliard zastávající situace a já bych nerad, aby se začaly řešit národní otázky s využitím evropských peněz. Jestliže některé státy mají problém s financováním vlastních národních zbrojních podniků, tak ať na to nevyužívají evropský rozpočet. Takže tím bych to uzavřel, ale všimněte si, že jsem os, hovořil o své vlastní zprávě a komentoval současně celou řadu dalších oblastí, takže jsem byl stručný. Výborně, děkuji. A nyní se obracím na stínové zpravodaje. Pan Sukalas bude hovořit první, jestli si to přeje. Two minutes. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jenom dvě, tři věci týkající se EIT. pan, s panem Vanisem jsme se podívali na některé otázky rozpočtu, pravidel, sídla, e, volba CCI, financování e, a dále i monitorování e, s sociální podniky, společenské podniky a dále vedení. Ejte. Myslím si, že se vlastně tady ubíráme správnou cestou, především nechceme snížit rozpočet pro komunikační společnosti. jak říkala paní Madurel, 304. Eh, Myslím si, že můžeme přistoupit k některým drobným pozměňovacím návrhům a eh, nemůžeme eh, dát souhlas pro financování KIC jen tak. Prostě můžeme to udělat dvě, ve dvou různých etapách. A pak můžeme aplikovat velice přísná kritéria volby. Čili doufám, že nalezneme nějaký kompromis, aby e, pozměňovací návrhy mohly ještě zprávu vylepšit. Děkuji. A... Děkuji, že jste držel čas. A nyní má slov slovo pan Johansson. Dvě minuty. Děkuji, děkuji za prvé. Děkuji zpravodaji za spolupráci a doufám, že eh, jsme se již dohodli na 90% návrhu. Když eh, byl předložen návrh Horizont 2020, tak já jsem také měl určité otázníky, které se eh, týkaly tedy Eh, Evropského inovačního technologického institutu a poté, co jsme diskutovali s eh, výzkumnými ústavy a s průmyslem, tak, eh, jak bylo řečeno, zjistili jsme, že zde existuje vynikající spolupráce mezi výzkumem a trhem, proto se mi líbí rozpočet na EIT a já doufám, že ho i odsouhlasíme. Dále otázku <clears throat> otázka, která se týká těch různých kicks a e, výběr jejich. Já si myslím, že e, by to mělo být otevřeno všem 16 tématům již v roce 2014, protože to má větší smysl, abychom diskutovali e, o zásluhách jednotlivých těch KIX, KIC, hned od samého počátku a samozřejmě jejich výběr bude zásadní. Kolik jich však vybereme, to bude záviset na možnostech EIT a na dostupném rozpočtu. Také ještě eh, práva duševního vlastnictví a otevřený přístup. To bude jedna ze zásadních diskuzí Eh, já chci hájit práva duševního vlastnictví, samozřejmě, ale na druhé straně zde máme eh, otevřený přístup a především co se kombinace různých platform týče. Dále, zde mm, máme zprávu kolegyně Matias, kde v podstatě EIT dostává další poslání krom nad rámec KIX, především pokud jde o vzdělávání, výchovu a Eh, zde je třeba, aby tomu korespondoval i rozpočet těmto širším úkolům, aby byl uspůsoben, takže o tom bychom ještě měli asi diskutovat a vyjasnit si to. Děkuji. Děkuji, výborně. A nyní pan Van Nisteroj, prosím, máte slovo. Děkuji, jenom pár poznámek. Chci poděkovat zpravodajům za prvé já nejsem tak přesvědčen Štrasburkem, co to znamená. Čím eh, chce, co chcete eh, dosáhnout. To znamená, že díky tomu institutu tedy eh, přestanou říkat ne, začnou říkat ano. Nemyslete si, že to takto bude fungovat. Já to chápu, ano, máte ty úmysly dobré. A dále, <clears throat> jak vybírat kicks? Já myslím, že bychom neměli ztrácet čas. To znamená nejprve ty tři a potom e, otevřený přístup později. To asi bude lepší. To EPP podporuje. A dále, jak řekl pan Royal, participace, zapojení ze všech koutů Evropy. Ano, ale tady je potřeba ještě něco dát navíc. Máme zde ty KIC, KIX a je i <clears throat> nezbytné, ještě zajistit to, že ty, které mají větší potenciál a větší tedy potenciál, jsou třeba klastry těch univerzit a průmyslu. Takže když se podíváme nahoru na ten trojuhelník, je třeba, abychom využili těchto možností a eh, na to nebude potřeba nějak velký rozpočet, ale je třeba vytvořit eh, nové příležitosti a skombinovat to s různými fondy ne jít na to nějak ve velkém, ale spíše využít eh, věci, které již eh, máme třeba v příštím roce. Třeba máme zde určité segmenty, které nejsou eh, ani ošetřeny. A my, EPP, přijdeme s určitými návrhy tedy co by, kde je ten potenciál, kterého lze využít do budoucna. Děkuji. Děkuji. Pan Lambert, pokud chcete, tak máte opět slovo jako stínový, dobře, a poté dám slovo stínovému z EKR, nebo sám, tedy sám sobě. A velice stručně bych řekl, ano, ano, já to tady nechci nějak kalit, ale já zase nejsem tak Eh, přesvědčen <clears throat> o těch výhodách EIT. Ano, určitě musí prokázat, že je užitečný, ale možná jsme příliš ambiciozní s rozpočtem a příliš ambiciozní, pokud jde o počet těch kik. A mm, já za tímto účelem předložím pozměňovací návrhy. To je konec mého příspěvku a nyní dám slovo paní Carvajo. Thank you very much. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajům a chci poděkovat za vynikající spolupráci, všem kolegům chci poděkovat, <clears throat> nejenom stínovým, a zdůraznit, že bychom se měli držet stejné linie, eh, eh, co se týče Horizontu 2020 i v EIT, pokud jde o synergie, participaci, využití strukturálních fondů a třeba spolufinancování excelence, <clears throat> regionální centra. To můžeme přece aplikovat i na EIT. A měli bychom mm, tedy mm, eh, adaptovat Horizon 2020, aby to bylo aplikovatelné i na EIT. Dále chci zdůraznit význam EIT pro vytváření těch eh, začínajících start-upů, začínajících eh, inovačních eh, subjektů. A to bychom měli dělat i proto, poněvadž Evropa potřebuje vytvářet pracovní místa. A toto je jeden z nástrojů. A měli bychom proto se snažit více tlačit na tento aspekt a zdůrazňovat ten cíl, to znamená, abychom vytvořili co největší počet těch inovačních subjektů. Děkuji. A nyní pan Vidal Quadras, prosím. No. Dvě minuty, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat, já bych se chtěl vyjádřit na spra- ke zprávě k pana, pana Skinnera, takže počkám, až k ní dojde. Výborně a že já jsem si myslel, že já jsem udělal nejkratší příspěvek dnes odpoledne, ale vy jste mě ještě porazil, paní Del Castillo. Já. Bod IT eh, reports for the... Uh, já nevím, jestli projednáváme první nebo druhou obě zprávy. Dobře, takže velmi stručně. Eh, Dvě věci, které se mi zdají být zajímavé a které musíme mít stále na paměti v souvislosti s mm, tím institutem. Za prvé je potřeba snažit se o maximální eh, dosah těch kik a eh, je třeba, aby toto bylo spojené více tedy s těmi programy budoucnosti. Čili co se týče vzdělávání eh, s podniky, měla by tu být uší vazba na akce Marie Curie a... A na druhé straně, na druhé straně důležité téma, eh, které je třeba také tedy eh, zavést, mm, a to je potenciál, který má vytváření těch zvaných start-up zde <clears throat> to je skutečně segment, segment na trhu, který je třeba rozvíjet a kde je velký potenciál těchto inovativních, eh, těchto inovativních organizací. A já si myslím, že skutečně je třeba, aby Evropská unie zde eh, se zaměřila na ty nejvíce inovativní segmenty naše, naší společnosti. A zde EIT má před sebou v tom svou roli. A také je třeba zde eh, si říci, ano, to je ten horizont, který chceme rozvíjet a to v velice eh, krátké lhůtě, jakmile začne EIT takto fungovat. Děkuji a já v tomto předložím pozměňovací návrh. Thank you very much. Děkuji vám a nyní dám slovo panu Odimu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pamatuji si, když jsme pracovali na průběžném hodnocení sedmého rámcového programu hodnotitelé a experti žádali, abychom přestali vytvářet nové struktury v oblasti výzkumu. A já si myslím, že bychom měli být velmi opatrní, když budeme chtít rozmnožovat struktury a především ta vědomostní e, společenství. Já samozřejmě nejsem proti tomu aby existovala řada struktur, které budou základní výzkum transformovat v rámci nějaké konzistentní ho eh, pohybu směrem ke konkrétní transformaci ekonomické. Ale eh, chci varovat před velkým množením struktur a kladu si otázku, zda je užitečná zrovna struktura nadace EIT. Je to struktura navíc, vysvětlovalo se tady, že má sloužit k získávání soukromého financování. My máme ek, eh, techniky získávání soukromých finančních zdrojů, aniž by k tomu musela existovat nějaká struktura s předsedou, dozorčí radou, eh, členy výboru a podobně. Je to naprosto děsivé, kolik struktur my v Evropské unii vytváříme a, eh, a teď a budeme muset trávit čas kampaněmi, vysvětlování, k čemu všechny ty struktury slouží. Všechny tyto inovostní inovační společenství, která vznikají v rámci EIT. Eh, eh, e Já bych rád, abych byl ujištěn, že EIT je skutečnou filiálkou Evropské unie. Vzhledem k tomu, že patřím do výboru mm, rozpočtové kontroly a kontrolního výboru a zajímal jsem se o agentury, vytvořili jsme desítky a desítky agentur se správními radami, eh, s různými řediteli, kteří si představují, že jsou Bůh ví co, a různými předsedy a kde si co si. Já bych rád, aby všichni tito lidé podléhali politicky Evropské unii, a já navrhuji, nevím, jestli až předložím pozměňovací návrh, když budu v menšině, tak asi ne, ale když bude dosaženo koncensu, tak já bych navrhoval, aby předseda a ředitel byli jmenováni Evropskou komisí s možností jejich odvolání, jakmile by se vzdálili od cílů Unie, protože to jsou přesně ty struktury, které byly vytvořeny proto, aby se naplňovaly cíly Unie. A jestli jsem dobře pochopil tady statut EIT, tak my tady máme jakýsi výbor ředitelů a ten výbor ředitelů si volí ředitele a předsedu, kteří potom jsou všemocní. Takže já si myslím, že tady my máme příležitost v rámci revize statutu EIT eh, zrevidovat a, a, a podřídit eh, tuto strukturu politice Evropské unie. Čili já nebudu vystupovat na téma toho, co říkala paní Matias, já tomu rozumím s tou štrasburskou aférou, je to směšné, Eh, takhle se politika nedělá. Já chápu, že na tom, paní Matias, máte zájem a že vy víte, co je pro Štrasburg lepší, ale nechte francouzské republice a štrasburskému eh, eh, zastupitelstvu řešit, co si myslí, že je pro ně lepší, protože oni nemají s touto problematikou vůbec nic společného. Já si myslím, že bychom měli vést politickou rozpravu na téma všech, politických, všech sídel parlamentu a, a, a unie, tak tak abychom mohli Unii řídit tak, jak vy si to přejete, s těmi novými aspekty, s nedostatky veřejných peněz, s šetřením eh, k, k emisí kysličníku uhličitého, ale z, eh, zamíchat zase problematiku Štrasburku do tohoto tématu, to si opravdu neumím představit. Já si myslím, že je teď eh, prioritní, abychom jak si dokončili tady téma inovačního institutu a ne, abychom stále jsme odrhovali tu, opakovali tu odrhovačku a Štrasburku. Děkuji. Velice. Já sdílím vaše pocity v řadě ohledů. Jsem přesvědčen, že eh, paní kolegyně to asi myslela konstruktivněji, než jak já jsem na to reagoval. Eh, máme malinko času v rámci tohoto bloku, takže nyní nabízím oběma eh, zpravodajům, jestli chtějí reagovat, tak aby se toho ujali. Paní Matias, chcete něco říci? Mm, stručně? Děkuji všem kolegům za komentáře. Pokusím se je probrat postupně. Pan Tokalás, souhlasím s tím, co jste řekl i pan Johansson. Tady také souhlasím. Možná že bychom měli mít jiný přístup ehm, k znalostním a inovačním společenstvím, ale nesmíme se omezit na, na těch šest návrhů. z prvopočátku mezi tím se odehrálo mnoho dalších věcí, takže ten systém celý se rozvinul, to musíme prodiskutovat s komisí. také bude nutné promluvit s jednotlivými společenstvími, abychom zohlednili výzvy společnosti a pokud jde o obavu, jak posílit ten rozměr vzdělávání, to odpovídá, to, to probereme s jednotlivými eh, znalostními inovačními společnostmi. Tady hovoříme o nástroji, který by měl mít možnost, aby znalosti byly financovány na nejrůznějších úrovních. Já tedy navrhuju Eh, univerzitní sítě s eh, inovačními programy, které by mohly vzdělávat mladé lidi v Evropě eh, uvnitř tohoto programu a nepotřebujeme mít ten trojuhelník ve všech oblastech. protože znalostně inovační společenství nemají, nejsou vždy stejně veliká a nemají nemůžeme mít i stejné rozpočty pro všechny, takže se musíme přizpůsobit podle toho, jaký bude jejich úkol, zaměření a e, dále pan Chester. Tady jsem přesvědčen, pokud jde o e, Mezinárodní organizaci práce. Je to e, oblast, kde je tady riziko, že Chceme-li zlepšit znalosti a inovace, tak máme spoustu práce ještě před sebou. Souhlasím, co řekla paní de Castillo, pokud jde o ty startery a to, co řekl pan Ody. E, to, to jde o všechny otázky znásobení těch infrastruktur. Nesmíme je příliš e, násobit a také otázka transparentnosti. Štrasburg. Já si myslím, že nemluvím o Štrasburku jako o městě, mluvím o té budově, o těch budovách, které patří vlastně všem, všem Evropanům. A snažila jsem se být konstruktivní, Francii nechci o nic připravit, také Štrasburg nechci o nic připravit. Zcela jednoduše se snažím eh, něco proměnit a něco Štrasburku přidat právě v tomto období. Ne, se nesmíme obávat konkrétních návrhů. Kolegové říkají, že tady není místo na tyto návrhy, ale kde a jak by, a kdy bychom měli ty návrhy předložit. Štrasburk nechceme o nic připravit, naopak bychom Štrasburku Eh, vlastně dali zaměstnání na plný úvazek, což neexistuje a je to škoda, protože budovy jsou krásné a je škoda, když jsou prázdné ty budovy tři týdny v měsíci. Eh, Děkuji, pan Lambert. Já bych chtěl zareagovat na ta, ty komentáře. Někdo souhlasí, někdo ne. Já vidím ten potenciál v jednotlivých nástrojích. Já budu reagovat jenom na některé poznámky netrpělivě očekávám vaše pozměňovací návrhy, Lamperte, protože vidím, že to, tady jde o to, jestli se podaří skloubit různé nástroje lepším způsobem. Pokud to dokážete, tak já budu plně s tím souhlasit, jinak já jsem, já jsem naprosto otevřený vašim návrhům. Já bych zareagoval na to, co říkal Jean-Pierre. Když si Eh, když se bouříš proti počtu institucí, které vytváříme, ty jsi zaprvé hovořil o institucích, které vytváříme a o nadaci EIT. Já se zítra sejdu s mm, tím mm, si předsedou, uvidíme, jestli je to užitečné nebo ne. To není člověk, který by si chtěl vytvářet nějaké osobní říše. Myslím si, že tedy bude o tom hovořit poměrně, poměrně nezatíženě. Za druhé, co se týče množení struktur a jejich zodpovědnosti vůči evropským institucím, určitě souhlasím, je třeba se ujistit, že za prvé ten nástroj bude dostatečně flexibilní, ale současně, aby skládal účty ze své politiky a ze svého rozpočtu před strukturami Unie, jestliže e, toto bude naplněno, tak s tebou plně souhlasím. Kde jsem trošku skeptický, to je, že minulý týden ve Štrasburku se nám podařilo zabít jednu přebytečnou instituci a to je Evropská banka pro e, e, rekonstrukci a rozvoj, která je vlastně duplicitní s Evropskou investiční bankou. E, a souhlasím, že když máme Evropskou investiční banku, tak proč udržovat to druhé, což je skoro totež. A je to tedy příležitost, jak si udělat pořádek v těch předložených institucích. Jestliže se podíváme na Horizont 2020, je to celá řada programů a nástrojů, které podle mého názoru jsou příliš početné taky protože komise funguje jaksi v silech a každé silo chce mít svůj výstup eh, v, no, vše, v, v souborech, kde eh, každý ten chce mít svůj výstup. Takže ano, já se obávám, že racionalizovat Horizont 2020 je pozdě. V ITRE možná bychom si mohli říci, že bychom zastavili některé nástroje a soustředili se na ty zbývající. Já souhlasím, ale myslím si, že hlavně do revizní ustanovení eh, Horizontu 2020 velice jaksi kritickou analýzu jednotlivých struktur, které máme. Já si totiž myslím, že můžeme lépe využít své peníze s menším počtem struktur. Já tady v tom nevidím žádné tabu a, a souhlasím s tím, abychom toto všechno kriticky zhodnotili. Děkuji. Bravo, thank you very much. Ano, Děkuji, děkuji. Tím jsme uzavřeli diskuzi o tomto bloku, společnou rozpravu o tomto bloku zpráv. Ano, chcete něco? Jenom se chci omluvit, protože musím odejít. Čeká mě výměna názorů o jiné zprávě v jiném výboru, takže určitě, eh, určitě mi bude předán nějaký feedback. Ano, tím, tady jsme stejně skončili tuto část, takže je to v pořádku. Děkuji, děkuji, že jste dodrželi všichni čas a <clears throat> já bych hm, tedy teď eh, vyzval pana eh, Skinnera, aby uvedl třetí blok a neberte to osobně, já předám funkci a opouštím vás. Ano. <clears throat> Nebudu to komentovat, i když vím, že bych mohl, je to lákavé. Dobře, toto eh, představuje hm, další možnost, jak eh, eh, tedy posílit vědu, eh, stejně jako je to v ostatních součástech tohoto balíčku Horizont 2020, jaderná fyzika, atomová energie a výzkum s tím spojený. To se netýká atomové energie jako takové per se. Zdali tedy členské státy si zvolí používat jádro nebo ne pro výrobu energie. Ne, tady jde o vědu, výzkum a bez toho aniž bychom vylučovali jakoukoliv formu vědy. O to jde. Zde vím, že někteří členové mají k tomu svůj pevný názor, e, a na základě různých důvodů mají svůj názor o budoucnu jaderné energie, především vzhledem i k incidentům, jako byla Fukushima v minulém roce. Ale to neznamená, že bychom neměli přijmout základní rozhodnutí o vědě. A eh, je to, zde ale ten právní základ je jiný než v jiných částech, eh, eh, u jiných těch zpráv, protože zde <clears throat> nemáme tedy tu možnost spolurozhodování, souhlasu a podobně, což neznamená, že bychom se neměli vyjadřovat a neměli bychom snad ani předkládat pozměňovací návrhy a vyjadřovat se k tomu, jak si představujeme vývoj. V parlamentu jsme vedli velice dobré diskuze se stínovými zpravodaji. Někteří se snažili doplňovat různé věci do diskuze a nejenom být kritičtí. A já <clears throat> vím, že mm, často je dobré eh, mm, vést podobné diskuze, i když třeba ne všichni souhlasíme. Za prvé, ta Eh, opatření spočívající v úsporách. A máme zde, eh, zde samozřejmě máme tedy eh, tedy ta opatření, která jsou průřezová, která se týkají i tohoto, jako například zjednodušování. Tady jde o to škrtat v administrativě. To je velice důležité pro malé střední podniky, které často jsou málo zastoupeny v jaderném výzkumu. Ono je těžké vůbec si představit, jak je tam zapojit ale určitě nějaké cesty existují. Já děkuji pro tom stínovým zpravodajům za případné návrhy. Dále <clears throat> řada univerzit a vědeckých ústavů jsou pod velkým administrativním tlakem a nemají ani zdroje jako velké podniky. A je třeba aktivně jim pomáhat, abychom jim nabídli E, inovativní finanční nástroje, které budou je podporovat i malé střední podniky, budou podporovat jako například e, teď v této době je to podstatné. A potom mezinárodní spolupráce, to je také zásadní. Musíme pochopit, e, že působíme v mezinárodním rámci. A v reakci na Fukushimu například je třeba se zaměřit hodně na prevenci podobných havárií do budoucna. Mezinárodní spolupráce v rámci Horizontu 2020 eh, musí být více podporována a zdůrazňována. Eh, v roce 2012 Eh, pan, předseda Van Rompuy na samitu jaderné bezpečnosti řekl, že chce, abychom měli globální eh, kulturu směřující k větší bezpečnosti. Proto je třeba, aby Evropská unie zvyšovala eh, standardy bezpečnosti jaderných elektráren, což je evidentní. Samozřejmě víme, že mm, jaderná energie má vždycky velká velké systémové efekty všude po světě. Dále jaderná energie a jaderný výzkum. Zde je určitě příležitost pro to zvýšit eh, bezpečnost eh, jaderných elektráren a ta mm, úroveň bezpečnosti je vysoká v Evropě a je třeba eh, na tom stavět, využít to a pomáhat třeba ostatním státům na světě, aby také i se dostali na stejnou úroveň bezpečnosti a jaderného výzkumu. A jak asi víte, nyní diskutujeme o výsledcích zátěžových testů. Nesmíme zapomínat na poslední vývoj spojený s jadernou bezpečností. Stejně jako <clears throat> potom i otázka, jako jsou otázky bezpečnosti práce pro všechny, kteří působí v této oblasti. Já se snažím tedy mm, mm, mm, zde vyslat takový signál, že je třeba zvyšovat Eh, bezpečnost pro všechny. ITER a eh, ITER, tedy to je samozřejmě důležité téma k diskuzi, k konverzaci, ale nemůžeme ale se dívat na ITER izolovaně. Pokud jde o návrh komise, návrh komise zatím eh, ne, nezahrnuje ITER a jeho financování v rámci Horizontu 2020, to je strategická věc, podle mě, a určitě rada bude muset diskutovat o tomto, ale i parlament by se k tomu měl vyjádřit a musí to mm, vyjádřit úplně jasně. A ITER musí být financován eh, prostřednictvím MFF, mm, několika letého finančního rámce. A potom máme zde několik důvodů k tomuto. Vzhledem k transparentnosti rozpočtu, vzhledem k eh, tomu, že Evropa definitivně říká, že ano, bude eh, podporovat eh, výzkum v oblasti jaderné eh, fúze. A takže není důvod vylučovat z toho ITER a řada evropských států to podporuje, pokud vím. Já chápu, proč komise zde mm, se o to snaží a proč parlament reaguje, jak reaguje, ale e, ITER je tak významný projekt, že nemůžeme ho ignorovat. Kromě toho i e, tedy jet, jet, to e, jsou tedy instrumenty, které již fungují celou řadu let a které podporují tuto technologii jaderné fúze, takže bychom neměli zapomenout na fungování jet a ITER. Je to nemá smysl tedy, aby věda eh, se tím nezabývala, protože aby zde nedocházelo k nějaké propasti potom, kdyby věci byly bez projektu a potom by odcházely jinam. A hm, takže potom eh, jaderné štěpení rozpočet. Takže ITER a jaderná fúze to eh, neznamená, že bychom neměli ale dělat škrty, pokud je o jaderné štěpení. Zde ten alokovaný rozpočet ten tedy eh, si zaznamenává velice malý nárůst ve srovnání se stávajícím programem. Znamená to, že musíme podporovat i ty plány, které se týkají eh, o zastavení provozu jaderných elektráren eh, a zde na to budeme potřebovat i větší rozpočet. Potom mm, zatím probíhají diskuze o konečném rozpočtu, tak nemáme konečná čísla, která se týkají tedy Eh, mm, eh, investic do atomové energie a já si myslím, že eh, je třeba, aby ten konečný rozpočet byl smysluplný, aby bylo jasno, že budeme financovat tuto oblast do budoucna. Děkuji, děkuji kolegovi Skinnerovi a nyní má slovo první stínový, asi jediný, který je zde přítomný a to je pan prezident. Především bych chtěl poděkovat zpravodaji za kvalitní a vyváženou zprávu Spravodaj klade důraz především na již přijaté evropské strategické plány pro eh, technologie, eh, set plan a na evropské cíle pro rok 2050. Výslovně se zmiňuje o iniciativě pro udržitelné jaderné štěpení, eh, což má svůj velký význam. Klíčové v této zprávě je vědecká a odborná příprava ve které eh, spočívá eh, hlavní, hlavní význam, protože eh, ať už státy využívají nebo nevyužívají jadernou energii, rozhodně věda a jaderný výzkum slouží k tomu, abychom si jako Evropa udrželi konkurenceschopnost na tomto poli. Protože chybějící odborníci by mohli opravdu do budoucna tuto naši konkurenceschopnost ohrozit Eh, já až tak plně nezdílím eh, názor, že by se povedlo v brzké době dosáhnout dohody o ITERu, tedy o jaderné fúzi. Eh, na druhé straně si myslím, že bychom měli vyslat signál, že do této životně důležité technologie pro budoucnost Evropy musíme investovat. Rozhodně jsem pro, abychom podpořili Eh, přidružené a doplňkové projekty týkající se jaderné fúze, abychom zdůraznili význam ITERu a tím vyslali signál, že je nutno ve víceletém finančním rámci řešit jeho financování. Eh, rovněž eh, jako zpravodaj se pozastavuji nad mírou administrativních nákladů, kterou komise navrhuje pro administrativní výdaje, což je v tomto dokumentu 13,5 eh, obvyklých bývá 8 a protože celkově rozpočet podhodnocuje jaderné štěpení, tak bych navrhoval, aby suma, která se získá tímto způsobem, byla určena pro jaderné štěpení. E, chybí mi zmínka o některých e, cílech výzkumu, jako jsou reaktory čtvrté generace, e, které budou vyvíjeny a v budoucnu i stavěny globálně a ve kterých si musíme udržet konkurenceschopnost a bude to předmětem mých pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Grazie. Grazie. Sì, non ho detto... Děkuji. Skončil překlad. Ano, takže eh, my máme dvě eh, minuty na ehm, stínové. Pan kolega Březina to víceméně respektoval. Ještě kolega Kreuzmann, ten bude hovořit jako stínový za svoji frakci. Thank you very much. Our colleague, professor... Děkuji. Náš eh, kolega tady nemůže být, takže já teď se přednesu tedy eh, něco za stínového zpravodaje k té hm, zprávě pana Skinnera, co se týče eh, Evropského společenství pro tomu energii, protože Horizont 2020 je vynikajícím programem hm, pro to, abychom řešili změny ve společnosti, eh, kterým čelí naši spoluobčané. Pokud jde o výzkum a pokud jde o vědce v oblasti hm, atomové energie, tak zde si myslím, že tento program Horizon 2020 je dostatečně ambiciozní a snaží se o to, aby výzkum byl eh, stejně významný pořád v naší strategii. Řada členských států pokračuje s jadernou energií, ale i bez ohledu na to, jak se k tomu státy staví, musíme mít výzkum, výchovu, odbornou přípravu tak, abychom zajistili bezpečnost jaderné energie je třeba nejefektivněji používat zdroje a know-how, které máme v této oblasti a propagovat další excelenci prostřednictvím mechanismu financování a e, poněvadž pořád ještě tato energie je důležitou součástí naší strategii pro snižování emisí CO2 a udržitelný rozvoj. Je třeba mít adekvátní financování, dostatečné nástroje na podporu spolupráce v oblasti rozvoje technologií na evropské úrovni a zaměřit se na budování efekty vnějšího evropského prostoru pro vědu výzkum. Členské státy by měly spojit úsilí a společně tedy se snažit zachovat eh, eh, <clears throat> know-how a podporovat eh, nové technologie, především pokud jde o bezpečnost, ochranu před zářením a pokud jde o bezpečné uzavírky jaderných elektráren. Jsou i, je třeba spolupracovat s našimi evropskými klíčovými partnery, podporovat spolupráci s nimi a strategicky si definovat priority, mm, abychom zajistili především co největší standard bezpečnosti a technologií na evropské úrovni i celosvětově, a to prostřednictvím spolupráce. Je třeba i podporovat třetí země a snažit se do Evropy nalákat špičkové vědce, protože <clears throat> pouze takto budeme řešit ty regionální globální výzvy a Evropa má potenciál být lídrem v této oblasti, pokud budou existovat dostatečné finanční zdroje na výzkum a odbornou přípravu v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Kolega Vidal Quadras má slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl vyjádřit k některým pozitivním aspektům zprávy pana Skinnera, například to, jak on se staví k financování programu ITER, no, projektu ITER, který je tedy mimo rámec toho letého finančního rámce. Já souhlasím s touto jeho vizí a také i souhlasím s tím, že zdůrazňuje mezinárodní spolupráci v oblasti jádra. Měli bychom eh, vyvážet naš, naše eh, špičkové vysoké normy bezpečnosti a měli bychom nabízet naše zkušenosti a know-how, které je velice četné v této oblasti. A také i sdílím jeho obavu, že je třeba zlepšit i pracovní podmínky pro ty, kteří jsou v přímém kontaktu z důvodu výkonu profese eh, s jaderným materiálem, s radioaktivním materiálem a bez pochyby to, to přispěje k tomu, aby Evropa nestrácela eh, své, eh, svůj lidský kapitál a své excelentní postavení v tomto sektoru a také, aby případně nalákala eh, experty ze třetích zemí. Je pravda, že náš systém radiologického ochrany, radiologické ochrany je nejlepší ze všech na světě. Dále <clears throat> Dnes odpoledne jsme se zabývali celým balíčkem eh, eh Horizontu 2020. Zde existuje ještě manévrovací prostor, eh, abychom eh, ještě vyřešili jednu naši obavu, a to je efektivní využívání evropských fondů. O to jde. Proto je zásadní, aby zde existovala dobrá publicita Eh, tedy dobré eh, povědomí o těchto fondech mezi žadateli o finanční prostředky, aby eh, výběrová řízení byla transparentní a byrokracie, aby se, minimálně, aby se omezila na minimum. Zde věda výzkum, který budeme financovat, musí směřovat k tomu, že budeme snižovat ty oblasti, kde jsme třeba pozadu za našimi konkurenty. Pan Skinner zdůraznil nutnost toho, aby náš systém vědy výzkumu vedl k praktickým výstupům, hmatatelným, já s tím souhlasím. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že proto, abychom mohli Eh, zlepšit eh, naše znalosti, abychom vlastně to potom eh, skutečně převedli nějaké praktické produkty na trhu, no tak musíme nejprve začít od toho základního výzkumu, základní vědy. Takže oba aspekty se vzájemně doplňují, jdou ruku v ruce. Děkuji. A poslední řečník, pan Helmer. Uh, děkuji paní předsedkyně, děkuji také zpravodaji za skvělou práci. Já jsem v nezvyklé pozici, kdy plně souhlasím s panem Skinnerem. On zmínil Fukushimu, někteří kolegové ve výboru mají výhrady eh, k jaderné energetice v této souvislosti a její bezpečnosti. Já musím říci, že jsem se nedávno zúčastnil diskuze na toto téma na Britské univerzitě a byl jsem překvapený, když jsem dělal rešerše před tou diskusou, diskusí, jak bezpečná jaderná energie je. Nejenom, že je bezpečnější než řada jiných oblastí, je, eh, je dokonce bezpečnější než vodní elektrárny a eh, například eh, v Číně byla katastrofa jaderné, tedy vodní elektrárny, kde zemřeli desetitisíce lidí zatím a, a v jiné další případy zatímco teď po Fukushimě došlo k jaksi k nervovým projevům tady všude v, v, po světě, eh, včetně Německa. A já musím říci, že já bych byl radši, kdybychom eh, měli spíš individuální eh, účast, spíš než účast prostřednictvím Evropské unie. Bohužel jiný, jinou cestu nemáme, takže souhlasím s tím, že musíme pokračovat a protože to je příliš významné, než abychom tento, toto odvětví mohli ignorovat. Děkuji. A Pan Odí nyní má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom několik připomínek. Nejprve si chci pogratulovat k této zprávě, kvalita, ke kvalitě této zprávě. Máme tady společná centra pro výzkum, což je vynikající struktura pro práci. Je tady ze strany našich eh, spoluobčanů očekávání v oblasti bezpečnosti nukleárního výzkumu a eh, produkce. Především jde o to, jakým způsobem deklasovat eh, jaderné elektrárny. Je tady nutnost, aby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 Jaderné elektrárny se neustále vylepšovaly, abychom vlastně z nich udělali něco moderního, nového a dvě připomínky, především pokud jde o harmonogram programu. Pokud jde o ten program, který končí, tady není jedna e, otázka nekoherentnosti, ale spíš sedmý, sedmá rámcový program a program Euratom. Vzpomínáme si, že jsme byli nuceni, ne e, urgentně, komise totiž odpovídajícím způsobem navrhla, že se prodlouží dva roky před eh, katastrofou ve Fukušimě. A nevím, jak bychom tam mohli do tohoto nařízení zavést fakt, a máme to v titulu, protože je to spojeno s horizontem 2020, ale máme tady harmonogram pět let zatímco i bylo předpokládáno daleko více. Čili tady počítáme s tím, že dojde k prodloužení těch pěti let, abychom se přizpůsobili eh, trvání horizontu 2020 s tím, že do toho zapojíme harmonogram pro vyhodnocování, nechceme to urychlit, ale přesto jsme se snažili spěchat, abychom mohli odhlasovat to prodloužení, než skončí rok 2012. A poslední bod. Všichni víme, že tady vlastně vyjadřujeme pouze naše stanovisko. Ehm, víme, že tady rada je eh, rozhodující a potom tady je Euratom a mezivládní smlouva. Vývoj EU e a také vývoj mezi našimi spoluobčany působí to, že, mezi, že, že je nutné, aby naši ministři a naši šéfové vlád pochopili, že politická demokracie, parlament se k tomu musí připojit. Ne, Tady je spousta let, která eh, uplynula a my jsme jako parlament neustále odsouváni od rozhodování a eh, Čili možná prostřednictvím pozměňovacího návrhu bychom mohli daleko více parlament zapojit, možná konsultativně, k fungování a průběhu tohoto programu. Ale je pravdou, že je frustrující, pokaždé, že jsme pouze konzultováni a přitom my tady vedeme diskuze, jako kdybychom spolu rozhodovali. Grazie. E- Děkuji. Kolega Butikofr, prosím. Dankeschön. Äh, Frau Vorsitzende, ich wollte das Wort eigentlich nicht ergreifen. Paní předsedkyně, pane předsedo, paní, já jsem nechtěl eh, zasahovat do diskuze, ale po té, co jsem vyslechl pana Elmera, který hovořící o kancléřce Merkel, ani by se mohla bránit. Ona naopak uč, udělala velice rozumné rozhodnutí, pokud je o jádro. Dobře, dobře, takže eh, s tímto prohlášením pana Butikofera eh, dáme slovo Eh, komisi a eh, já předpokládám, že eh, komise se vyjádří určitě k různým blokům, které se týkají horizontu, ale prosím, za pět, máte pět minut, pokud možné. Děkuji především všem zpravodajům a stínovým zpravodajům za skvělou práci, kterou udělali. Je také potěšením se všemi z vás spolupracovat, protože to je opravdu velice významná částka, o které tady hovoříme a ty návrhy si zaslouží veškerou naši pozornost. Já bych se chtěl soustředit na pár bodů. Za prvé struktura horizontu 2020. S potěšením konstatuji, že většina zpravodajů a stínových zpravodajů eh, se, eh, stotožňuje se strukturou, jaký navrhuje Eh, komise podporuje ehm, tu, se, řadu výzev a podobně. Jsme trošku eh, nespokojení s určitými návrhy oddělit eh, prioritu 6 a dát ji jaksi do samostatného balíčku s tím, že si myslíme, že to jsou otázky, které by měly být součástí celého toho balíku, protože když se hovoří třeba, já nevím, o eh, boji s terorismem, má to sociálně ekonomické kořeny a to je potřeba tedy tady taky zohlednit a pan Lamberto eh, eh, jak si tady o tom hovořil a tam je souvislost. Za druhé otázka rozšíření zapojení. Eh, Horizont 2020 má sloužit všem členským zemím, nejenom některým. Vy jste to, pane Busku, říkal, pan Rol, taky. Ehm, věnujeme velikou pozornost otázce možnosti, eh, aby tedy problematika výzkumu byla rovnoměrná eh, ve všech zemích a regionech a proto věnujeme velkou pozornost těm schodům k excelenci. A na tomto fóru bylo jasně řečeno, že bude potřeba v rámci strukturálních fondů ještě udělat veliký kus práce, protože když hovoříme o strukturálních fondech, hovoříme o investování do kapacit, do modernizace vybavení univerzit a podobně. A Horizont 2020 také bude představovat řadu aktivit pro dosažení toho rozšíření. Podle našeho názoru tyto aktivity by neměly být součástí prvního balíčku, prvního pilíře excelence, Eh, mělo by to být součástí té eh, sociální výzvy 6, jak bylo původně navrženo. Eh, hovoříme, pane Busku, o excelenci, o twinningách, o týmech excelence a nejsme jediní. Slyšeli jsme před několika týdny že předseda společnosti Max Planck také chce volat po aktivitách, aby vznikaly týmy z různých koutů Evropy, tak aby vznikaly jakési kapsy excelence, které by se zapojily do toho systému. My tomu věnujeme velkou pozornost, připravujeme dokument na toto téma, protože rozšíření zapojení považujeme za klíčovou otázku a to, jak si zaujímá vysoké místo eh, jaksi na rámci naší agendy. Za třetí bych eh, se zmínil o otázkách rozpočtových. Eh, poměrně vysoké procento prostředků je alokováno na určité aktivity. My bychom byli proto, aby tam byla zachována určitá flexibilita uvnitř rozpočtu, protože jsme opakovaně zaznamenali, ať už se jednalo třeba o problematiku eh, ptačí chřipky nebo jiné věci, že tam byly ty, byl rozpočet, byl rozpočtovaný tak do posledního eura, že potom bylo těžké vlastně reagovat na momentální eh, výzvy a problémy, čili já bych navrhoval, abychom ten rozpočet potom upravovali podle toho, jak budou vznikat potřeby. Co se týče čtvrté otázky, ta souvisí s malými a středními podniky a průmyslem. Řada z vás to tady zmínila, my chceme, aby e, průmyslové malé a střední podniky se zapojily do programu více než v minulosti. Pan Hans tady o tom hovořil, řada z vás to vítá, tedy usnadnění přístupu malým a středním podnikům a v tomto kontextu je tu jedna věc, na kterou musíme dávat velký pozor, a sice jak definujeme otevřený přístup. Ono je teď moderní hovořit o open access o, k publikacím, ale totiž volný přístup k publikacím není to tež jako k výsledkům výzkumu a je potřeba tady tomu věnovat velkou pozornost, abychom nevymáhali uh, volný přístup uh, k k, protože to, to by znamenalo, že by potom eh, podniky nepřispívaly na financování výzkumu, jestliže by potom výsledky toho výzkumu měly být jaksi dány k dispozici zdarma. Eh, pátá otázka se týká zjednodušení. Paní Nibler už zdůraznila, jak je potřeba zjednodušovat a to je opravdu leitmotiv Horizontu 2020 zjednodušení. A proto máme určité obavy, když se tady hovoří o znovu zavedení Eh, různých typů financování pro různé kategorie. Pamatuju si, jak zástupce účetního dvora pan Balko na slyšení v EPP před krátkou dobou říkal, pokud chcete zjednodušovat, a mějte to jednoduché, jedna sazba platí pro všechny účastníky. Jedna sazba pro nepřímé financování, eh, žádné jestliže chcete zjednodušovat, tak nemůžete mít různé sazby financování. A totež v rámci schůzky s panem Ilechem, eh, abychom se nevraceli zase k diferencovaným sazbám, protože to povede ke velké spoustě komplikací. Paní Gressel eh, eh, hned to zase půjde k účetnímu dvoru, takže prosím, držme se té eh, zjednodušující linie. Uvedu příklad. Jestliže chcete mít různé sazby třeba pro malé a střední podniky, ty, eh, eh, tyto podniky se tam, jak si je veliká variabilita. Je to malý podnik, který ovšem najednou nabere řadu zaměstnanců a najednou už něj zase malý podnik není. Takže ono je, je opravdu potřeba, abychom to zachovali jednotné a jednoduché. Eh, dále pak, co se týče zprávy pana Skinnera, eh, velice oceňujeme eh, to, že jste zdůraznil, jak je důležitá problematika jaderné bezpečnosti. Vítáme vaši podporu projektu ITER a potřeby mezinárodní spolupráce a i pro ty kteří možná nejsou pro jadernou energetiku. Nesmíme zapomínat, že stále funguje v Evropské unii řada jaderných reaktorů, které budou muset být postupně eh, jak se ukončována jejich činnost v následujících 20 letech a jestliže se státy mimo Unii budou eh, zabývat rozvojem jaderné energetiky, tak my potřebujeme aspoň mít vědomosti v této oblasti, čili oblast ochrany před zářením, eh, o jaksi postupné odstrojování jaderných elektráren a podobně. To je problematika, kterou minimálně musíme, musíme zvládat. A ještě další téma, pan o Prody tady o tom hovořil, vy jste zdůraznil, že rozdíl mezi sedmiletým eh, programem eh, a, eh, a Euratomem a že je potřeba prodloužit návrh Euratomu. Ano, my to připravujeme a děkujeme vám za spolupráci Ono, přestože institucionálně Evropský parlament nemá stejné pravomoci jako v případě Euratomu a jako rada, ze strany komise my jsme vždy Euratom předkládali k rozpravě na tomto fóru, abychom vyslechli vaše názory a brali je v úvahu. I když třeba podle smlouvy nemáte stejná privilegia jako rada. Takže teď se mi zdá, že už jsem hovořil příliš dlouho. Všem děkuji za vynikající spolupráci a doufám, že budeme nadále spolupracovat ve prospěch Horizontu 2020 a konkurenceschopnosti našeho průmyslu a bezpečnosti našich občanů. Děkuji. Eh. Děkuji, děkuji i vám, pane Šmici. A, takže tak z pěti nám tady zbylo tři, nám tady zbyly tři zpravodajové, takže velice rychle dám slovo, aby eh, zareagovali, samozřejmě asi ne vyčerpávajícím eh, způsobem, protože ještě budou další příležitosti, takže prosím <clears throat> nejprve paní Riera Mardula, potom pan, paní Karvala, potom pan Skinner, takže nejprve Teresa. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Šmicovi z komise, eh, eh, protože řada věcí, které zmínil, ty známe již. A určitě ještě to bude předmětem diskuzí a mm, do budoucna jenom bych chtěla zmínit eh, výzvu 6 vy jste řekl, takže bezpečnost, ano, to je téma, kde existuje konsensus mezi parlamentem a radou a všemi experty. Souhlasíme i s tím, co e, říká pan Schmidt, a to je, e, že e, jste eh, ten návrh komise tedy musí být eh, propojen i s těmi ostatními challenges a eh, tedy i zde si myslím, že humanitní vědy by také měly hrát určitou roli i v tomto cíli 6. Zde my <clears throat> si, já myslím, že tedy oddělit všechny ty otázky z rámcového programu a eh, eh, nebo tedy to hm, tam zahrnout, zahrnout i eh, hm, to, toto do tohoto challenge, do této výzvy a já si myslím, že potom by to bylo málo homogenní a kompaktní a bylo by to příliš roztříštěné a bylo, v podstatě byla by to taková položka, kam bychom dali ty věci, které bychom nevěděli dát, které bychom neuměli dát jinam i když eh, samozřejmě jsou to věci horizontální, průřezové, které se dotýkají ostatních aspektů programu, rámcového programu. A já si myslím, že <clears throat> zde eh, souhlasím s paní eh, Carvajo s jejími návrhy také a určitě ještě o tom budeme muset diskutovat. A děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji zpravodajce a Dal eh, kolegyně Carvajo teď, velice rychle také. Thank you, president. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat komisi, panu Smithovi za jeho komentáře. Myslím, že obecně míříme všichni stejným směrem, abychom měli jednoduchý, flexibilní a snadno financovatelný rámec pro vědu a inovace. Hlavní eh, body této dohody již eh, zmínila kolegyně Madurel, eh, tedy otázka oddělení společenských výzev 6 i otázku rozšíření zapojení, jestli to má být horizontální napříč 2000, programem 2020, nebo jestli to má patřit do eh, výzvy 6, jak navrhuje eh, komise. To jsou dva náhledy, o kterých budeme ještě hovořit. Obecně myslím, že se držíme v linii s komisí a radou. A poslední věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je to, že tento program je velmi ambiciózní a my jsme ještě zvýšili jeho náročnost tady v parlamentu eh, v porovnání s původním návrhem komise, tak aby Horizont 2020 byl úspěšný, budeme potřebovat opravdu eh, využít financování tak, aby komise, rada i parlament eh, bojovali za dobře financovaný horizont 2020, tak abychom se shodli na vhodné výši eh, financování na navýšit tedy odpovídající eh, náročnosti našich cílů, protože to je opravdu eh, významný, eh, významný program, který opravdu si zaslouží důkladné financování. L'ultimo intervento. Poslední řečník, pan Peter Skinner. Děkuji. Ehm, takže tomu, co zde bylo řečeno, neměl jsem možnost zareagovat. Pan Vidal Quadras se zmínil základní výzkum, který je nutný, já s ním souhlasím, ale o co já se snažím je, zdali v některých oblastech, jako program Marie Curie, zdali bychom neměli to rozšířit, anebo Joint Research Council, kde měl být rozšířen, hm, financovat základní mm, výzkum, tak to eh, nemůže eh, ale být odpojeno od eh, těch inovací, které jsou blízko trhu. Takže máte určitou vědu, kterou aplikujete na určitou konkrétní eko- mm, část ekonomiky a potom to budete tedy financovat, aby mm, to bylo dáno k dispozici malým středním podnikům, které budou vytvářet pracovní místa. Tak to má smysl ten základní význam. A nemůžeme tedy směřovat ty peníze do těch tradičních oblastí vědy výzkumu, ale musíme se na to podívat ze širšího pohledu, jak i prostřednictvím toho podporovat růst. A takže tady jde o to mm, i nalékat eh, fin, soukromé finance. A vlastně <clears throat> my přijímáme zde i legislativu, která je ale omezená, která vlastně omezuje zájem eh, toho soukromého kapitálu, který potom není dostatečně používán na evropské úrovni, takže je třeba využít ty peníze, které kolem jsou. A IAF také se do toho musí zapojit. To všechno musí být součástí do toho balíčku a proto musíme se přiblížit trhu. Ten základní výzkum musí být blízký trhu. Moje zpráva o euroatomu především se zabývá bezpečností, samozřejmě otázkou jaderné fyziky. A tedy potažmo i základ, základního výzkumu, ale to je něco, co musí být přímo napojeno na požadavky v energetice a mm, na tedy rozpočet eh, a nesmí si to vzájemně konkurovat tyto oblasti. Děkuji. Pan Smith ještě chce slovo za komisi, prosím. Pokud ano, tak máte čas ještě na poslední repliku, protože tady budeme muset spolupracovat s komisí. A takže určitě děkujeme za váš velice vstřícný přístup. Just forget. Já budu velmi stručný, já jsem jenom zapomněl odpovědět na otázky spojené s EIT. My velice Eh, oceňujeme prohlášení pana Lambera, pana Johansona. EIT se je postupně objevován tady v parlamentu. Je to velice slibný koncept propojení tedy toho vědomostního trojuhelníku, čili my jsme velice potěšeni pozornosti, která je EIT věnována v rámci také horizontu 2020 ve prospěch inovací. Děkuji, to bylo všechno. E, děkuji. Tudíž závěr z tohoto balíčku je, a já děkuji zde kolegovi Čičestrovi, který předsedal. Část odpoledne, tím končíme tuto dlouhou diskuzi s tím, že si řekneme, jaké jsou termíny pro předkládání pozměňovacích návrhů, což je jsou diferencované. Pokud jde o Reda Maduler a Skinner, tak je to 26. června v úterý ve 12 hodin. Pokud jde o zprávy Heller a Lambert, středa 27. června ve 12 hodin. A pokud jde o zprávu Carvajo <clears throat> na Matias, tak to je čtvrtek 28. června ve 12 hodin. <clears throat> Příští diskuze o pozměňovacích návrzích bude jednak bude ve dvou schůzích a první datum je 16. Eh, září v pondělí. Já doufám, že tímto můžeme poděkovat všem zpravodajím, stínovým zpravodajím a dalším kolegům a tím uzavíráme tuto část diskuze. A druhá část, to je další, nebo vlastně je to balíček, eh, který je velice propojen s horizontem 2020. Je to konkurenceschopnost eh, podniků, především malých středních podniků na leta 2014-2020, 2020 program Kosme a zpravodaj, eh, zpravodajem je kolega Krojcman. Má slovo. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám tento návrh komise týkající se programu konkurenceschopnosti podniků, především malých a středních podniků. Je to program COSM. Je to jediný program, který se týká především malých a středních podniků. Po horizontu 2020 jsme opravdu tento program eh, COSME považovali za velice závažnou záležitost. Eh, má zpráva obsahuje celou řadu pozměňovacích návrhů eh, zaměřených na vylepšení tohoto programu. Rozpočtová subvence bude relativně omezená, 2 miliony 500 tisíc. Navrhuji, abychom se soustředili na tři věci, které mám na srdci. Snížení byrokratické zátěže, dále vylepšení přístupu k trhu a k financování. Navrhuji, aby Evropská unie se si stanovila cíl snižování administrativních eh, nákladů a to považuji za velice ambiciozní cíl. Tady navrhuji, abychom definovali cíl neto snížení, čisté snížení. Navíc, krom tohoto cíle, tedy, který je kvantitativní, musíme pracovat na kvalitativních cílech ve prospěch eh, malých a středních podniků. Vím, že probíhá diskuze s komisí o těchto cílech, které by mohly dělat problémy jakým způsobem bychom měli definovat kvalitativní cíle tak, abychom opravdu snížili administrativní zátěž pro malé a střední podniky. Abychom nevytvářeli další byrokracii, bylo by nejlepší, kdyby na národní i na celoevropské úrovni, abychom obtestovali všech, veškerá opatření týkající se malých a středních podniků. Dále přístup malých a středních podniků k financování. Tady může program sehrát velice důležitou roli, aby eh, vlastně ta, ty současné nedostatky byly zlikvidovány a první krok již byl učiněn oproti předchozím verzím programu. vzhledem k tomu účinku eh, snižování násobení, tak eh, tady bychom mohli dospět k lepšímu růstu a k zvýšení zaměstnanosti. Výsledky by tedy měly být eh, dobré. Navrhuje určité procento z rozpočtu pro financování pro nástroje financování. Pak, když ten fond nebude, pak, když nebudou ty peníze zcela vyčerpány, pak by mohla komise upravit tu výši. Nicméně si dělám starost o to, že životní prostředí v horizontu 2020 může být pro malé a střední podniky eh, složitou záležitostí, stejně tak jako pro všechny subjekty, které zasahují do financování. Je tady jedna věc, která nám dělá problémy v návrhu komise a to je, že malé a střední podniky které nejsou považovány za novátorské, by měli mít možnost používat vyšší zátěž než je ten eh, Prah 500 tisíc eur. A ten problém by měl být vyřešen díky pozměňovacímu návrhu, který předkládám. Ten program by také mi měl přinést zlepšení přístupu k vnitřnímu trhu pro malé a střední podniky. Tady pomýšlím na síť evropských podniků s programem, který byl nastaven. Bohužel ta síť se nemohla rozvinout stejně, stejně úspěšně ve všech členských státech a jde tedy o to, aby se nám podařilo konsolidovat tu síť, podpořit. Komise by měla proskoumat existující struktury a udělat návrhy jsou tady specifické návrhy, které by měly být učiněny pro pomoc malým a středním podnikům na třetích trzích. Rady, stejně tak jako normy a veřejné zakázky jsou velice užitečné, než bychom učinili nová opatření, tak by komise měla poskytnout Eh, jakousi bilanci již existujících nástrojů. A to je věc, kterou se počítá v rámci eh, předchozího programu a musíme to vyhodnotit z titulu programu COSME. Eh, Zdůrazňuji to, že tento program by měl být otevřen všem evropským a středním podnikům. Nejde o to, abychom se omezili jenom na ty, které mají přezraniční e, činnost, které provádějí přezraniční činnost. Kritériem by měla být přidaná hodnota e, evropské kvality Nejde jenom o to podpořit nevýkonné podniky. Měli bychom vyvinout iniciativu v okamžiku, kdy se objeví v tom podniku přidaná evropská hodnota. Cestovní ruch by neměl být zohledněn odděleně když to není jenom program pro cestovní ruch. Je tady spousta nápadů, spousta mm, žádostí, které, pochá, které vyplývají právě z tohoto oboru, z cestovního ruchu. Já nejsem proti tomu, abychom zohlednili cestovní ruch, ale nevidím, proč bychom měli položit prst na jedno jediné odvětví. Možná, že i ostatní odvětví, ostatní obory mají svá přání a nevidím důvod, proč bychom měli podporovat cestovní ruch na úkor ostatních. Musím, máme-li tedy aplikovat eh, Lisabonskou smlouvu, musíme to prezentovat více specificky, tak jak to dělám já ve svých pozměňovacích návrzích eh, malé a střední podniky by měly se více podílet na programu COSME SME a e, měli bychom co nejodpovídajícnějším způsobem být konsultováni, především pokud jde o cíle strategie tohoto programu. Vím, že tady máme určité rezervy. Jsem připraven o tom jednat s kolegy, abychom zjistili, jakým způsobem vytvořit eh, takovou konzultaci bez dalšího zátěže pro komisi. Je na komisi, ale to je jasné, aby rozhodla a mm, proto se mi zdá, že bychom měli eh, zohlednit doporučení sítě malých a středních podniků, musíme je vyslechnout. A za čtvrté, nejde o to, abychom se zaměřili pouze na období expanze nějakého podniku, ale je důležité, aby ten program fungoval v každém stádiu života podniku a je tady celá řada podniků, které jsou ohroženy, protože se jim nedaří získat investory a jsou tady také problémy, které jsou spojeny s předáváním podniků. Tady už končím, ano. Jsou to velice ambiciozní cíle a musíme se na to dívat eh, podle výsledků a z rozpočtových financí. Já se omlouvám, ale Eh, vždycky, jak se eh, blížíme ke konci eh, odpoledne, tak potom zbývá málo času na poslední bod a ten potom často je zkrácen, takže teď kolega pan Sajza, EPP, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Jirvinovi Krojcmanovi za velice odvážný přístup a tvrdou práci. Já si myslím, že tento program bude ku prospěchu všech evropských podniků, malých středních podniků. Program COSME by se měl zaměřit na snížení administrativní zátěže a zajistit by měl přístup k financování pro všechny malé střední podniky, nejenom ty, které mají přeshraniční hm, činnost nebo e, působí v oblasti cestovního ruchu, jak navrhuje komise. Jsem rád, že reflektujete moji poznámku, která se týká cílů snižování administrativy. Je třeba, abychom snižovali byrokracii, to je jedna z hlavních překážek eh, pro malé střední podniky. Také si myslím, že pokud jde o eh, ty záruky za úvěry, eh, více než 150 tisíc euro, mm, a pokud tedy ten limit není naplněn, tak ty podniky nemohou aspirovat na program Horizon 2020 a to, to by mělo být právě pokryto z programu COSME. Já jsem rád, že po dohodě s radou bylo naleznuto řešení, tak aby tam nevzniklo nějaké vákuum při financování malých středních podniků. Pokud jde o přístup na trhy, zde se musíme vyhnout e, duplikacím s členskými státy a abychom i Eh, tak, tak tomu by nám měla pomoci ta evropská síť European Enterprise Network. Dále roz, eh, distribuce finančních prostředků. Je třeba si uvědomit, že rozpočet neodráží politický význam malých středních podniků. Kosme má svůj rozpočet, jak řekl pan Krojcman, 2,5 miliard, což je pouze 0,2 několika letého finančního rámce. <clears throat> Pokud chceme skutečně seriózně zvýšit roli malých středních podniků, což je motor evropské ekonomiky, tak bychom měli zvýšit rozpočet kosme více, eh, než tomu tak je, tedy 0,2%. Měli bychom i více než 50% eh, eh, kosme Eh, nasměrovat eh, na ten nástroj přístupu k úvěrům pro malé střední podniky. To je velice důležitý a úspěšný nástroj pro ně. Měli bychom být ambicioznější a hm, měli bychom více než 65% eh, dát na tento finanční nástroj. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych také chtěla se vyjádřit jako stínová zpravodajka k této zprávě. Já chci poděkovat kolegovi Krojcmanovi za výkonnou práci, která byla velice podrobná, analytická a i e, e, tedy precizní. E, pojmul všechny problémy tohoto sektoru, zorganizoval i řadu slyšení v rámci příprav. Jak i <clears throat> říkal kolega z EPP, já si myslím, že zde neexistuje ten vztah mezi tím, co deklarujeme, a mezi tím 0,2 no, které se mají věnovat na program Kosme. Takže nad tím je třeba se zamyslet. Také si myslím, že, jak jsme slyšeli, již ve Štrasburku na rozpravě, pokud mm, každý mm, malý střední podnik tedy by najmul jednoho pracovníka, tak bychom vyřešili nezaměstnanost v Evropě. Takže je to E, e, sektor, který má velký multiplikační efekt a může hodně oživit zaměstnanost. Na to nesmíme zapomínat. Také i souhlasím s tím, co bylo řečeno, a to, že pravděpodobně ta část kosme, která je určena na finanční nástroje, je příliš malá. Ano, asi bychom měli zrevidovat e, rozdělení prostředků v rámci programu. Další aktivity jsou také důležité, vzdělávání, a všechny eh, tedy vedlejší různé činnosti, ale bychom měli hm, tedy věnovat ty zdroje na eh, tu hlavní část, což jsou finanční nástroje. Tady je třeba to zrevidovat. Další důležitý bod, který vzešel z diskuze také. Eh, teď to se týká možnosti podporovat i aktivity mimo EU, aby mohly tyto podniky působit mimo EU. Internacionalizace je důležitá nejen pro velké podniky, ale i pro ty malé a střední, které mají mít možnost eh, vyvážet i mimo hranice EU. A další důležitý bod je, eh, eh, je tedy informovanost o našich programech. Ale je třeba prohloubit toto a je třeba tedy, eh, já když jsem jednala se zástupci malých středních podniků, tak jsem zjistila, že často to jsou bankovní instituce, které působí vlastně jako takový zprostředkovatelé eh, přístupu k evropskému financování a eh, ty zainteresované podniky ty informace nemají. Takže bankovní systém ale často ani nemá zájem šířit podobné nástroje a spíše hm, hm, tedy se eh, snaží jim vnutit jiné typy eh, pro ně ziskových nástrojů. Takže tady je třeba jim pomoci a šířit osvětu a eh, náš zpravodaj již k tomu připravil pozměňovací návrh, já připravím, takže tyto osvětové informační programy by měly být obligatorní, protože často ty informace se ke konečným zájemcům nedostanou, přes, protože bankovní a podobné jiné instituce nemají zájem šířit tyto produkty. A to je velice vážné, tomu je třeba se vyhnout. A dále, pokud je cestovní ruch, ano, zde Mm, to neznamená, že bychom měli odejmout prostředky mm, cestovnímu ruchu. Ne, to jsou často eh, mezisektorové projekty, programy, do toho se zapojí eh, několik sektorů třeba. Ano, je třeba se na to podívat z pohledu rozličnosti v Evropě. A eh, poslední poznámka to je systém European Enterprise Network. Zde je třeba, abychom požádali komisi, aby to prostudovala neprostudovala, protože ne všechny body této sítě jsou stejně schopné a efektivní. Pokud chceme investovat do této sítě, tak musíme dobře eh, vědět nejprve, jak funguje a co dělá pro Evropskou unii. Děkuji ještě jednou zpravodaji, jak jsem řekla. Určitě nám hodně usnadnil práci nám stínovým, protože hodně věcí již napsal do zprávy. Já se omlouvám, já sama jsem nerespektovala řečnickou dobu. Dobře, vydal kvadras. Děkuji, paní předsedkyně. Malé střední podniky představují více než 90 evropských podniků a e, řeší společné problémy, problém přístupu na nové trhy, byrokracie, e, příliš velká administrativní zátěž, a proto je důležité mít program určený tomuto eh, systému, aby byl, eh, tomuto sektoru, aby byl neefektivnější. Návrh zprávy, který nám představil kolega Jürgen Kreuzmann, obsahuje celou řadu návrhů na zlepšení. Například eh, Eh, zavedení eh, eh, odkazu na Small Business Act. To musí být náš referenční bod pro naši evropskou politiku ve prospěch malých středních podniků. Další příklad, to jsou pozměňovací návrhy určené ke zlepšení sítě Enterprise Europe Network, což je efektivní síť sice, ale ještě je co zlepšovat. Je třeba i posilit roli kterou hrají organizace, které zastupují tyto podniky, hm, protože malé střední podniky vzhledem ke své velikosti musí se spojovat ve větší celky a proto tyto organizace musí mít velkou roli. Dále, ty sektorové iniciativy v těch oblastech, kde malé střední podniky významně přispívají k, eh, k evropskému ADP, třeba cestovní ruch samozřejmě. A já souhlasím s paní Toja v tom smyslu, že eh, je zajímavé tam zmínit tento sektor cestovního ruchu, protože v této, to je oblast, eh, která spadá do tohoto programu a především teď v době krize, eh, kdy hm, hm, chceme, aby především v těch členských státech, kde cestovní ruch hraje velkou roli, tak abychom tuto činnost podpořili. A, <clears throat> ale samozřejmě je třeba mít takovou obecnou vizi v Evropě a proto konkrétní odkaz na cestovní ruch, já myslím, že je tady úplně vhodný. Na druhé straně těch, eh, eh, tedy eh, ten limit mm, 150 Eh, eh, tisíc možná by mohl být snížen. A potom závěrem je třeba jasně mm, eh, umožnit těmto podnikům, aby skombinovali ty finanční zdroje národní s těmi finančními zdroji evropskými. Paní předsedkyně, děkuji. Kolegyně Tesbara má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Když se obecně tady hovořilo o všem, co vyplývá z této zprávy. My obecně souhlasíme i s tím, co říká komise a zpravodaj. Téma financování, nedostatečné financování tak významného programu, významného pro malé střední podniky, to, které jsou vlastně páteří evropské ekonomiky, takže je třeba významně navýšit prostředky. A bylo by třeba, aby komise mm, i e, zajistila e, lepší rozdělení e, zdrojů z rozpočtu, abychom věděli, co je a co není k dispozici na různá odvětví. A potom je třeba pozitivně i mm, mm, se podívat to téma informatizace, tedy elektronizace informací, snižování administrativy a je třeba i zajistit lepší synergii mezi eh, tedy mm, eh, eh, těmi nástroji jednotlivých národních států a těmito finančními nástroji z tohoto programu, tak aby tento finanční nástroj především hrál tu roli mm, poskytování záruk za úvěry a jak jsem řekl, jak bylo řečeno, ten limit je nevhodný. Potom ta zmínka o cestovním ruchu. Komise jste zavedla to kritérium mm, mm, a vyšla z koncepce, že cestovní ruch je tvořen z malých středních podniků, které se konkurují a které jsou udržitelné a které přispívají do HDP. A to docela je to překvapivé číslo. E, především v jich na jihu, e, nebo tam, kde je lepší klima, ano. Ale třeba se na to podívat i v souvislosti s HDP v každé zemi, například v Německu. A Překvapí nás to. Cestovní ruch je tvořen malými středními podniky, je tam vysoká konkurenceschopnost, musí tam být udržitelnost. Jsou to tedy podniky, které vytváří hodně pracovních míst a mají specifické charakteristiky. A proto je třeba, aby tento významný sektor zde byl pokryt. My předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů, které se budou snažit vylepšit zprávu předloženou zpravodajem a doufáme, že takto z pohledu rozpočtu eh, budeme schopni dát tomuto programu význam, který si zaslouží, protože bez peněz, bez rozpočtu ten význam mít nebude. Děkuji. Děkuji, děkuji kolegyni. A zástupce eh, komise, pan Herbert, dvě minuty pouze. Merci beaucoup. Děkuji, paní předsedkyně. Především bychom chtěli poděkovat panu Krojcmanovi a členům výboru za podporu programu COSME. V návrhu zprávy pan Krojcman uznává význam podpory Unie konkurenceschopnosti evropských podniků, hlavně malých podniků, a přístupu k financování, k trhu a k snižování v administrativní zátěže. Spravodaj navrhuje ujasnit některé otázky s tím, že vyjmenovává některé služby, které mají být poskytnuty. Chci zdůraznit, že je to užitečné, ale taky chci zdůraznit, že je to zpráva, která má jaksi platit až do roku 2020, takže bychom neměli ohrozit nutnou flexibilitu programu Kosme. Já připomínám, že program SIP byl právě pozitivně hodnocený svojí schopností reagovat na potřeby trhu. Komise tedy vítá priority ve zprávě pana Krojcmana, plně souhlasíme s tím důrazem na přidanou hodnotu, pákový efekt finančních nástrojů a podobně. Co se týče omezení administrativní zátěže, stávající program je přínosný také eh, tehdy také s tím, že ostatní instituce přijmou návrhy komise. My jsme stanovili náročné kvantitativní cíle, ale chceme se také soustředit v budoucnu na kvalitativní cíle, méně měřitelné, které zaberou nezaberou čas, tedy kanalizování a spočtení, tedy kvalitativní. Co se týče finančních nástrojů, dvě poznámky. V případě půjček nad 150 tisíc eur počet malých a středních podniků, které by byly pokryty, by se snížil, ale to vy víte. Za druhé, navýšení procenta to znamená, že se stávajícím rozpočtem zbyde méně na podnikatelské aktivity a, a trvale udržitelný rozvoj a podobně, takže někdy lépe nez, nez, neznamená více. Přístup na třetí trhy, priorita, tady taky síť podniků, Enterprise Network může sehrát roli, ale taky to lze zlepšit. To je Eh, ta síť se dá zlepšovat stále, ale my taky máme jenom ty partnery, kteří reagují na naše výzvy. Ale pochopili jsme, o co vám jde. A teď už jenom na závěr stručně vítáme zmínku o SBA, Vítáme zmínku o specifických aktivitách v oblastech s velkým počtem malých a středních podniků, ale taky si myslíme, že vzhledem k tomu, co je uvedeno v Lisabonské smlouvě a že to je odvětví, které se trošku liší od průmyslu, tak zmínka ohledně cestovního ruchu si zaslouží tedy tady být. A konečně konzultace podnik, s podniky a malými a středními podniky souhlasíme s vámi. Děláme to tak, každé dva měsíce pořádáme schůze se zástupci organizací malých a středních podniků. Jednou ročně schromáždění malých a středních podniků, my v tom chceme pokračovat, ale chceme se vyhnout byrokracii, otázkám reprezentativnosti, konfliktu zájmu, protože někdy ty zástupci malých a středních podniků dostávají dotace. Tady zase lépe není vždy více. A co se týče rozpočtu, rozumíme vám, chápete, že musíme e, volit, e, chápete i naše priority, ale rozumím vám, vám a děkujem za podporu. Grazie, grazie. E, la... Děkuji. Kolega Kreuzmann, prosím stručně, protože ještě máme jeden bod na programu a ještě i kolega Kalfin eh, eh, by měl pojednat svou zprávu, protože zítra je důležitá zkuska OMF. Pozitivní. Děkuji. Rád bych poděkoval všem kolegům za milá slova. Velmi se omlouvám. Pokud jde o to odvětví, o něm jsem se zmínil, jsou tady tři, ale problém je v tom, že když citujete jenom jeden, jeden obor, jedno odvětví, tak já samozřejmě nechci podporovat jenom cestovní ruch. Daleko jsem toho dalek, ale chtěl jsem si být opravdu jist, že v okamžiku, když o tom byla řeč v úvodních ustanoveních, že se to objeví nějak v rozpočtu. Tady je problém rozpočtu. Je nám řečeno, když se podíváme na eh, ten horizont 2020, 15% nestačí, eh, rada říká 20, ale eh, tady jde o 8 miliard a půl. 8,5 miliardy. když bychom mohli eh, zvednout 0,2 až 0,5 tak by to bylo dobré. Pak by to bylo v pořádku. A vím, že nemůžeme rozhodovat. To nemůžeme rozhodnout, protože to bude záviset na eh, diskuzích o více letem financování. Především ovšem děkuji vám všem za účast v diskuzi. Děkuji. Středa 20. Eh, červen ve 12 hodin termín pro pozměňovací návrhy a kolega Kalince eh, ten eh, nám řekne, jak je to s mechanismem výměny informací. Kolega Karinč, prosím. Thank you very much, chair. Um, I... Děkuji, paní předsedkyně. Všichni v sále si pamatují, jak tady v tomto výboru jsme přijali eh, ten mechanismus výměny eh, mezi eh, členskými státy a třetími státy v oblasti energetiky. Za určitých okolností členské státy potřebují transparentnost a hlavní cíl je Eh, aby věděli, zda energetické eh, sítě jsou eh, jaksi v souladu s infrastrukturami třetích stran a třetích zemí. Já jsem vyslechl tři trialogy s radou, nebo se jich zúčastnil, a problém je, že i přes rozhodnutí rady v loňském roce v únoru většina členů rady se zdá, že má pocit, že tuto legislativu nepotřebuje. A nicméně komise předložila tento návrh a eh, parlament to podpořil a rada teď to snad nechce. Eh, během těch trialogů se mi podařilo dosáhnout určitého te- kompromisního textu. Kompromisní text, který sice není na výši očekávání tohoto výboru, ale myslím si, že to je lepší než nic. Specifické nedostatky vlastně té náročnosti se týkají eh, kontrol eh, kompatibility ex ante. Tam by komise eh, měla toto jaksi, tam komise nesouhlasila tady s tím, nebo výbor to s tím nesouhlasil, není to součást té legislativy. Nicméně existují v současné době ustanovení e, e, v, legislativě s tím, že komise má do tří let, jak si to přehodnotit a podívat se, co nefunguje. Čili situace je obtížná, kde je vůle parlamentu na straně jedné a, a spolu s komisí v rozporu s názorem rady my jsme se snažili dosáhnout kompromisního textu a já navrhuji jako parlament, abychom e, se posunuli k prvnímu čtení, protože ve finále jde opravdu o to, že nějaká legislativa je pořád lepší než žádná legislativa a jeden krok, to bude jaksi první krok, který potom může vést k nějakému zlepšení nebo k něčemu, spíš než aby za tři roky parlament eh, jak si musel na tom pracovat od nuly. Čili si myslíme, že to je to nejlepší možné a já děkuji stínovým zpravodajům, kteří se trialogu účastnili. Na posledním trialogu se stalo i to, že na základě mého eh, naléhání předsednictví eh, jak si zabouchlo spisy a, a odešlo. Takže ono to jsou těžké doby, ty reakce jsou podivné, někdy možná eh, tlak rady na velvyslance byl moc vysoký. Eh, děkuji každopádně stínovým zpravodajům za jejich práci a já navrhuji tedy, abychom mm, se posunuli ke schodě v rámci prvního čtení. Děkuji. Děkuji panu eh, Karinčovi Viděl, viděla jsem vás na prvním koordinačním zasedání a jsem si jistá, že jste udělala, co bylo ve vašich silách. Děkuji. Já tady hovořím za kolegu, který tady eh, dnes nemůže být. My jsme eh, o tom velice mm, dobře diskutovali. Děkuji zpravodaji za výbornou práci. On nicméně má ještě určité výhrady k tomu, co bylo domluveno ohledně pozice Evropského parlamentu na, na za, za SND navrhuje, abychom tam měli nějaké ex ante opatření, co se týče mezivládní eh, dohody o energetice dříve, než to bude podepsáno a než bude plně jaksi verifikována kompatibilita. E, čímže tento bod vlastně nakonec v tom závěrečném návrhu není zahrnutý a kompromis, kterého bylo dosaženo, je jiný, tak navrhuje, aby SND předložilo nový pozměňovací návrhy k hlasování, tak aby se zesílila legislativa, ta, ta, ta, ta legislativa během legislativního procesu. Takže mm, proto vám to tady říkám a já doufám, že dosáhneme určité dohody. Grazie, altri Děkuji, další příspěvky vydal Quadras a potom pan Kreuzmann. Děkuji zpravodaji máme možnost schválit kompromis a myslím si, že se s tím umíme smířit. Všichni souhlasíme v parlamentu a všichni jsme chtěli to tež. Daleko více než to, co nám bylo navrženo, ale eh, pak, že se s tím dokážeme spokojit, eh, rada, komise i my podle vyhodnocení eh, do, který, které proběhne do určité doby, pak bychom mohli situaci vylepšit a jsme pro zprávu našeho. Kolega Vidal Quadras, děkuji. Paní předsedkyně, jste byl nám vysvětlen ten text, kom, kompromisní text, který sice nesplňuje naše ambiciozní cíle na začátku, chtěli jsme toho více. Chtěli jsme, aby členské státy se aby informovali komisi o vyjednávání o mezivládních dohodách v oblasti energetiky, které vyjednávají případně se třetími zeměmi. A chtěli, bychom, chtěli jsme, aby toto bylo eh, eh, předmětem dohody, ale hm, nakonec rada, rada hm, nedělal, neudělala ústupek a všechno tady je vlastně na úvaze členského státu takže nebudou v podstatě sdílet informace, pokud nebudou chtít a mm, pouze mm, komise případně bude konzultována a e, pokud tedy ten dotčený stát se na ní obrátí e, o radu. Takže mm, bychom chtěli alespoň, aby zde byla povinnost sdělit komisi dohody již eh, eh, podepsané, ale než nabídou účinnosti a eh, takže hm, aby bylo toto alespoň hm, sdělováno a je třeba, abychom měli jasný základ pro budoucí činnost, protože nikdo nevylučuje, že do budoucna snad budeme mít závaznější rámec, závaznější tedy pro radu. Já jsem trochu překvapen já jsem předsedal eh, mnoha trialogům a eh, spolu se stávajícím i tajemníkem našeho výboru, není-liž pravda. A takže mm, pan Ormajer mm, eh, určitě dobře ví, jak to probíhalo a já jsem tady hm, překvapen tady těmito výsvětky, ale já doufám, že to bude výjimka, tedy výjimečné chování rady v tomto případě pouze. A děkuji panu Karinšovi za trpělivost a za to, že alespoň tedy dosáhl tohoto. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo eh, kolega Tulus. Eh, Janik tak říkal, velice oceňoval způsob zapojení stínových zpravodajů. My jsme více v, té, v podobné pozici jako SND, čili pokud má Evropa mluvit jedním hlasem, tak je potřeba jít dál, než to, na čem bylo dosaženo schody s radou. Čili to není kritika na vaši adresu vašeho vedení jednání, nebo tak, ale prostě to politické prohlášení, podobně jako SND, my jako parlament si myslíme, že máli Evropa mluvit silným hlasem v této dimenzi, tak potřebujeme e, jít dál v této legislativě. Grazie. Prego. Děkuji. Prosím, replika. Chcete odpovědět, pane Karnši, prosím. Very much. Děkuji. Děkuji těm, kteří mi vyjádřili podporu i SND a zeleným kteří mají názor trošku jiný. Já bych jenom chtěla, abyste eh, si uvědomili, co je nejdůležitější úkol, co máme tady v tomto parlamentu. Myslím, že hlavním úkolem je přizpůsobit zákony nejlepší, nebo vytvořit zákony tak, aby byly co možná nejlepší. Je to to eh, žádoucí přeloženo do slov proveditelného, čili uh, Jestliže parlament a rada se musí shodnout na tom, aby nějaká legislativa v tomto směru byla přijatá. Čili my eh, můžeme učinit politické prohlášení, ale pak to není rozdíl proti demonstraci na náměstí eh, před parlamentem, protože eh, to bohužel jaksi nikam jaksi nepřinese výsledek. Jestliže si přizpůsobíme tento kompromis, pak eh, budeme moci opravdu ovlivnit zákony v Evropě. Nebude to tak velký krok, jak bych si přála, v tom se s vámi shoduji, ale bude to o krok blíž k té společné evropské řeči v energetice a myslím si, že eh, tento zákon není konec parlamentní práce, bude to její začátek, čili v budoucnu budeme moci pracovat na jejím zesílení. A ještě poslední poznámka. Dvakrát jsem hovořil s komisařem Ettingerem. On taky souhlasí s tím, že je určitě lepší mít takový to kompromisní legislativu než žádnou legislativu, protože když bez, si, s žádnou legislativou se nikam nedostaneme. Děkuji. Grácie, credo che... Děkuji. Já myslím, že všichni se mohli vyjádřit. I mm, kolega mm, Skinner, který teď tu není sice, ale dobře, takže ostatní se vyjádřili, zítra budeme hlasovat. Takže zde eh, tedy my jsme trochu předsunuli i eh, mm, zprávu kolegy, na, kolegy Kalfina, protože on eh, zítra tedy bude eh, jednat eh, v kontaktní skupině, která jedná o tom několikaletém finančním rámci, takže jsme proto urychlili teď diskuzi, abychom mu mohli dát ještě možnost se vyjádřit. Děkuji. Eh, Děkuji paní předsedkyně i kolegům. Já nebudu hovořit déle než 3-4 minuty s tím, že vás seznámím s návrhem komise. Jedná se o z, úpravu e, dokumentu z roku 2003 e, s jeho cílem je informování veřejnosti a parlament by měl stát jaksi e, na, nebo podpořit ambice komise, žádá veřejné orgány, aby pokud všechno možné, nebo pokud možno všechno, uveřejňovali na internetu, samozřejmě s výjimkou eh, tajných a dokumentů souvisejících s eh, národní bezpečností a eh, to tedy s co nejnižšími náklady. Čili tady jde o změnu mentalit s tím, že tedy prakticky vše, jak si má být zveřejněno, pokud tomu nic nevrání. A to jsou, jsou tady dva argumenty ve prospěch této myšlenky. Za prvé je to princip demokracie a transparentnosti politiky a přístup občanů k informacím, svobodný a snadný přístup k informacím od e, veřejných institucí. A za druhé, jakmile jsou tyto informace publikovány a mohou být znovu použity, pak to dává příležitost především podnikům a malým a středním podnikům tyto informace využít i když některé výbory jsou toho názoru, že to eh, představuje 140 miliard eur efektu vlastně ročně, jestliže malé a střední podniky budou mít přístup k těmto informacím. Jedná se o několik otázek, na kterých jsme pracovali s kolegy, setkali jsme se s řadou subjektů. Je to otázka financování. Mnoho Eh, samozpráv například prodává informace a tím financuje svůj rozpočet, takže proto někteří jsou k tomu trochu odmítaví. Daňoví poplatníci platí eh, státní instituce za sběr a využití informací, takže eh, to je taky hledisko, potom kontrolní orgán, a placení kontrolního orgánu, tedy někteří mm, tedy namítají, že to znamená další administrativní zátěž. Třetí věc se týká rozsahu, jaké informace mají být publikovány. Tady platí princip subsidiarity, o tom rozhodují jednotlivé vlády, jaké informace mají být publikovány, ale přístup nebo právo na informace by mělo být hlavní kritérium, i když třeba existují vážné důvody, proč některé věci nepublikovat. Čtvrtá Čtvrtý aspekt je časový, kdy publikovat tím, že někteří říkají, že to je nákladný projekt, eh, jako veřejná knihovna na internetu a podobně, že to bude znamenat další náklady, nicméně budoucí informace budou muset být publikovány a bylo by dobré tedy, aby byly zpřístupněny digitálně i starší informace. A pak zazněly obavy týkající se formátu, strojově čitelného formátu a to je mm, jaksi zase věc, která je významná pro podniky, které mohou poskytovat další služby a další kvalitu, kterou můžou nabídnout občanům. Čili mohli bychom mít dobré mm, odpovědi na obavy různých eh, stru, subjektů a stran a můžeme, myslím, návrh komise silně podpořit. Možná vzniknou nové příležitosti, ale v každém případě se musíme držet myšlenky, že informace mají být uveřejněny na internetu bez dalších jaksi eh, kritérií. Takže o tom ta směrnice je a já děkuji stínovým zpravodajům z jednotlivých frakcí. Už jsme se sešli a myslím, že budeme dobře spolupracovat v nadcházejících týdnech a měsících. Děkuji. Grazie, kolega Kalfin. Děkuji kolegovi Kalfinovi a diskuze k tomuto bodu proběhne zítra. Určitě eh, eh, eh tedy zde hm, budete zúčastněni a náš zpravodaj bude obhajovat rozpočet a já děkuji, děkuji všem, děkuji i tedy koordinátorům, protože jsme trochu překročili žádnou eh, schůzi a budeme pokračovat teď in camera schůzí koordinátorů. Takže prosím, ti, kteří jsou oprávněni se zúčastňovat schůze koordinátorů, aby zůstali. Děkuji.